<laughs> Milí kolegové, dobrý den. Máte se dobře určitě? Dobře, ano. Není vám příliš teplo, máme tu ale klimatizaci, také vítám tlumočníky, dobrý den, taky se máte dobře, eh, takže i eh, tam dobře, jsou dobrý. Rozhodnutí přijatá koordinátory během eh, včerejší schůze hm, včera večer 19. června a během i eh, poslední schůze 30. května, tak zápis jste dostali. Pokud nejsou námitky, nebudete mít námitky do 12.30, tak tato rozhodnutí se budou považovat za přijatá. A nyní, poněvadž nejsou námitky, tak před hlasováním si prověřím, zdali máme dostatečný počet, abychom mohli hlasovat, zda máme kvorum. Takže zahaju hlasování. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Všechno je úplně v pořádku. Máme kvorum. A začneme zprávou paní Foster o systému výměny kvót, tedy systém ETS, povolenky, systém výměny, pardon, systém výměny kvót. Ano, dnes se usmíváte, to mě těší. Začneme. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 38 je zamítnut. A budeme pokračovat. Návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Prověříme návrh 39. Není přijat, je zamítnut. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 6 je přijat. Pozdělací návrh 42, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh. A chcete prověřit? Dobře, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 42 je zamítnut. Návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 43 není přijat. Návrh 44, kdo je pro? Chcete prověřit 43? Tak dobře, prověříme 43, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 43 není přijat. Tak mi musíte důvěřovat. Návrh 44, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 44 není přijat. Návrh 45, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 45 není přijat. Návrh 46, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 46 není přijat. Návrh 47, kdo je pro? kde proti? to se stršel, Návrh 47 není přijat. Návrh 48. Kdo je pro? Kdo je proti? to se stršel, Návrh 48 není přijat. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? to se zdržel? Návrh 49 není přijat. Návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 7 přijat. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mm-hmm. Tak ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 7 je přijat. Návrh 9, kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, návrh 9 je přijat, návrh 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh 40, 54 zamítnut, návrh 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh 55 je zamítnut, kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, kompromis 8 přijat, návrh 62. Ne, ne, ten odpadá. Tak teď půjdeme rovnou k návrhu 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 68 zamítnut. Návrh 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 67 zamítnut. Návrh 69. Kdo je pro? je proti, kdo se zdržel, návrh 69 zamítnut, návrh 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh 14 je přijat, návrh 1, pro, proti, zdržel se. Návrh 1 prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 1 je přijat. Návrh 13 jde pro, jde proti, To se zdržel. Návrh 13 je zamítnut. Návrh 15, kdo je pro, kdo proti, To se zdržel. Návrh 15 je zamítnut. Návrh 16, kdo je pro, kdo proti, To se zdržel. Návrh 16 je zamítnut. Návrh 17, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 17 přijat. Návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 18 přijat. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 1 byl přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 2 přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 3. Přijat. A nyní přejdeme k návrhu, k kompromisu 4. Potom, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 4 je přijat. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? A prověříme, prověříme, protože nezvedáte dobře ruce, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 32 je zamítnut. A nyní budeme pokračovat. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 33 zamítnut. Návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 34 zamítnout. Návrh 35, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 35 prověřím, protože to nebylo jasné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 35 je zamítnut. Návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 36 je zamítnut. Kompromis 5. kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 5 je přijat. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 e, pro, 5 proti, jeden se zdržel. Zpráva paní Foster byla přijata. Blahopřeji, paní Foster. A budeme pokračovat. Přejdeme ke e, e, zpravodajce, předsedkyně. Dva poznamenací návrhy máme. Návrh jedna, kdo je pro? Všichni určitě děkuji. Přijato. Návrh dva, kdo je pro? Přijato. A budeme hlasovat o zprávě elektronicky. Elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 e, pro, nikdo se zdržel, jeden proti. A takže zpráva přijata. Děkuji vám a budeme pokračovat s naším jednáním. An <laughs> C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait la blague. <laughs> Allez, nous continuons. Budeme pokračovat. Eh, zpráva, která je velice významná. Evropská strategie. Si vous sortez... Pokud eh, chcete odejít, tak potichu. Děkuji. A nyní velice významná zpráva. Evropská strategie pro mobilitu, která vykazuje nízké emise. Slovo dám zpravodaji panu Basovi Eckhoutovi a poté dám slovo stínovým zpravodajům, pokud si budou přát, a poté máme zde Evropskou komisi, která se také vyjádří. A jako první pan Bas Eckhout. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je druhá výměna názorů k této zprávě. Máme zde eh, už předložené pozměňovací návrhy. Bylo jich celkem 479 což tedy ano, zpracovatelné to je. A možná bych začal jednou věcí, a to, jak obtížné je pracovat eh, při rozdělení kompetenci mezi NV a eh, nás a další, pokud se týče eh, pozic k CO2. Ono, když máte legislativní zprávu, tak samozřejmě tam jsou ty exkluzivní, exkluzivní eh, kompetence jasné. No, já bych řekl, že eh, ty exkluzivní eh, kompetence pro eh, učené články a podobně, hm, to možná by bylo dobré jak si odbourat, poněvadž s tím se potom těžko pracuje. Ano, a to skutečně eh, by bylo eh, lepší, protože takhle u každého článku musíte nejdříve pečlivě zkoumat, jestli eh, to můžete změnit nebo jestli je to kompetence někoho jiného. K některým článkům už víme, že tam bude exkluzivní kompetence Envy, ale já jsem je tam dal, protože to bylo nevyhnutelné. A e, než e, budeme moci přistoupit ke kompromisu, musíme si počkat na stanovisko Envy. V tomto smyslu e, se pokoušíme také odhadnout, co na nás přijde z Envy. Jinak e, jsou tady další části, e, které se týkají naše pozornací návrhy, 479 celkem. A já z toho mám takový dojem, že k řadě témat je možné vytvořit kompromisy, ačkoliv se plně neshodujeme. Celkem bych to viděl na poměrně širokou většinu ačkoliv máme zde několik eh, věcí, které si musí prodiskutovat stínoví zpravodajové. Eh, zdůrazním dvě. Za prvé, myslím, že proběhne debata mm, zpravodajů a stínových zpravodajů, a sice jak se postavit eh, k letecké dopravě, když tady hovoříme o strategii o nízkoemisní mobilitě, pak tedy letectví patří k těm řekněme, výzvám, eh, poněvadž eh, my tady vlastně zatím se snažíme spolehat plně na ICAO, což já si myslím, že není úplně eh, nejchytřejší strategie, ale je pravda, že je třeba toto řešit globálně a potom tedy uvidíme, jak si to upravit na evropské úrovni. Čili já si myslím, že tady debata bude. Věřím, že rovnováhy je možno dosáhnout, ale všichni víme, že letectví eh, patří tedy eh, k významným sektorům. Eh, není příliš tedy to sektor vysoko nákladový nebo drahý, cenově drahý, ale také je globálně významný. Dále si myslím, že Eh, já jsem eh, při některých formulacích zašel příliš do podrobností, takže tam mě stínový zpravodajové trošku korí. No a druhá eh, debata bude pravděpodobně o technologické neutralitě. Já vím, že my sklouzáváme k automatickému tvrzení, že chceme technologickou neutralitu. A já bych se chtěl postavit proti tomu. Eh, jestliže hovoříme o odvětví, které se tady eh, rozvíjí přes 100 let, tím myslím tedy spalovací motory, který tady má eh, hotovou infrastrukturu a také víte, že už dlouho eh, to nebudeme mm, mm, eh, moci využívat. Takže myslím si, že ta technologická neutralita, nejsem si jistý, jestli nám dává dostatečný prostor. A jestliže třeba hovoříme o biopalivech, tak vidíme, že tady jsou podpora určité, určitým eh, přimícháváním, eh, tedy určité míře přimíchávání a, a podobně. Čili tam skutečně není technologická neutralita. Já tedy neříkám, že by nebyla důležitá, ale eh, pokud tedy hovoříme o jiných než spalovacích motorech, tak tady hovoříme automaticky o technologické neutralitě a já si myslím, že to není dobře, protože pokud chceme se vymanit eh, z určité situace, která je tady 115 let, tak eh, eh, my potřebujeme tady nějakým způsobem toto opustit včas a o tom bychom se měli pobavit. Takže já věřím, že to bude zajímavá debata a že se nám podaří najít zlatou střední cestu z tohoto dilematu kterou přijmou všichni. A já myslím, že je to důležité právě v této zprávě. No a co se týče ostatních témat, určitě uděláme maximum možného. Příští týden se scházíme s cínovými zpravodaji na kompromisech, no a snad bychom to měli mít hotovo do léta. Kompromisy rozešlu nejdříve zítra, vlastně to první kolo. A musím říct, že v podstatě eh, oni by měli eh, odzrcadlovat eh, všechny pozměňovací návrhy nebo náměty od stínových zpravodajů a mnohých jednotlivců. No a e, potom myslím si, že po letní přestavce budeme moci e, toto odhlasovat. Děkuji vám. Děkuji, pane Eckhauté. A nyní má slovo pan Salíny. Děkuji. No, řekněme, já na začátku musím říct, že zcela souhlasím s tím, co řekl zpravodaj ohledně Mm, kompetenčního konfliktu, to je prostě už vleklé, otravuje to, ničemu to nepomáhá, spožďuje to všechno a prostě nutí to nás k velké velkorysosti takové a v podstatě přece doprava je velice relevantní sektor, pokud jde o emise, takže já nechápu ten kompetenční konflikt, ano, mm, takže je třeba, abychom eh, eh, abychom tedy tady eh, získali prostor, protože tady jde i v dopravě o tyto zdroje emisí. A já souhlasím tedy se zpravodajem, že je třeba se podívat na mm, mm, řadu témat věcně a i se snažit vyřešit ten konflikt s tím druhým výborem. Ano, Několikrát třeba je to otázka technologické neutrality. To je velké téma. Podle mě já patřím mezi těmi, eh, kteří vždycky zdůrazňovali téma technologické neutrality, ale ne jako problém teoretický. Neutralita technologická neutralita, určitě to přece pomáhá eh, plnění cílů, které navrhuje zpravodaj. Jak dobře víme, především, když vyjdeme z té reality, realita nám říká, že máme zde gap, máme zde velký problém s infrastrukturou. Členské státy mají velké rozdíly, pokud mezi členskými státy jsou velké rozdíly v infrastruktuře. Máme devět nových členských států, které ještě ani nenotifikovali komisi své národní plány pro transpozici směrnici z roku 2014-94 o realizaci infrastruktury pro alternativní paliva. Máme velice velké rozdíly mezi zeměmi a tudíž navrhnout 25%, ten cíl 25% eh, elektrických motorových vozidel, eh, to do roku 2025, hm, to je problém. Nejenom protože, jak si že bych byl proti elektromotorům. Ne, ale tento cíl takto stanovený, to by mohlo zcela <clears throat> narušit průmyslový systém. A takže neutralita, technologická neutralita, hovoříme o metanu, o biopalivách, o e, vodíku, o zemním plynu, o e, elektřiny. Elektřině, ale ta elektřině, elektřina potom by musela být z obnovitelných zdrojů. A zde to potom Evropská Eh, Unie by měla být v podmínkách, aby mohla svobodně splnit tyto cíle. A takto stanovit takovéto cíle do roku 2025 a ne do, roku 2030, no to je proti, jít proti trendům. My máme komunitární strategii, která stanovila rok 2030 jako termín. A takže, takže to přece tady nejde, nemůžeme nějakým způsobem, pro, tady, tady nejde o to, že bychom chtěli protahovat tyto termíny, ne. Zde jsem to již řekl včera. Pokud jde o biopaliva, takže my máme jasný postoj. A zde si myslím, že naše práce by mohla vést k kompromisům, na kterých se všichni dohodneme, potom face out, tedy přechod od první ke druhé generaci. To v návrhu komise obsahuje určité kritické věci a to je třeba vyřešit. Opakuji, do deseti let to znamená, abychom apelovali na, nejprve apelujeme na průmysl, aby investoval do paliv první generace a poté bude face out. No to přece potom bude, to bude znamenat nedůvěru, protože oni již investovali do tohoto, a takže třeba jít postupnou, postupným přechodem a potom zde je ta slavná příloha 9 třeba chemický a potravinářský průmysl, ty mají problémy, ty mají problémy, pokud jde o ty suroviny nebo látky uvedené na příloze 9. A zde e, e, toho si povšimli zpravodaj i my, je třeba se vyhnout tomu, aby nedošlo k explozi cen e, a kvůli našim cílům, které jsme si stanovili tady i u těch obnovitelných zdrojů. Takže pozor na to, je třeba, abychom, mm, aby ten přechod od první ke druhé generaci byl postupný a především i dá, musíme si dát pozor na ty látky obsažené, eh, nebo na ty produkty, pardon, obsažené na příloze 9. Děkuji, pane Salin. Paní Gresswater. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, 473 eh, pozměňovacích návrhů ukazuje, že je zde celá řada podnětů, mnoho pozměňovacích návrhů. Obecně lze říci, že poselství je jednoznačné. Většina tohoto domu, tohoto parlamentu eh, požaduje ambiciozní opatření k redukci dopravních emisí a férovou konkurenční soutěž mezi eh, jednotlivými subjekty, obezřetnou investiční politiku, udržitelnou a také eh, rámcové, férové rámcové eh, podmínky eh, pro všechny účastníky provozu. Samozřejmě, že existují i názorové rozdíly, proto jsme zde. Myslím, že musíme o tom diskutovat. Například, kdy a podle jaké metody mají emisní hranice být zavedeny zejména pro těžká vozidla. Další bod, jak exkluzivní mají být evropské infrastrukturální dotace, jak konkrétně konkrétně má v zprávě eh, být eh, zmíněny jednotlivé redukční cíle, kolik má a může evropská letecká doprava přispět, aby eh, obstála ve stále silnější mezinárodní konkurenci. A poslední důležitá otázka, co považujeme za udržitelný zdroj energie pro dopravu do budoucna. Spravodaj zde již několik bodů zmínila, já bych to chtěla ještě zdůraznit, ale po prostudování pozňovacích návrhů jsem v každém případě přesvědčena, že v obecně politických eh, deklaracích eh, záměrů rozdíly nejsou tak velké a určitě nalezneme společného jmenovatele pro eh, většinu. A náš zpravodaj pan Eichhout už poukázal na určitou neprůhlednost politických projektů, um, hraničních nebo mezních um, hodnot, ale to je v povaze věcí a nalezneme určitě uh, řečení, uh, um, řešení za naší frakci SAD se chceme vyslovit za silný, veře, silnou veřejnou hromadnou e, dopravu a také silný politický mandát pro e, e, nízké emise nebo nulové emise s nečistujícími látkami. Já jsem nalezla řadu pozměňovacích návrhů i z naší frakce a jsem si jistá, že nakonec nalezneme dobrý kompromis a konsenzus, aby zůstala zpráva ambiciozní zprávu. Eh, Zprávě pana Eichauta chci eh, popřát mnoho úspěchu v rámci hledání spojenectví a kompromisu My, sociální demokraté, ho do značné míry budeme podporovat. Děkuji. Merci beaucoup, cher Děkuji, milá kolegyně. Paní Foster. Uh, thank you, Chairman. Um... Děkuji. Eh, děkuji panu zpravodajovi. Eh, já myslím, že eh, Bas eh, si s naší stěnovou zpravodajkou také už pohovořil. Myslím, že je to celkem hodně. My tady ten, ten počet, my jsme podali nějakých 20 na 20 pozměňovacích návrhů. Velice zajímavé bylo to, co říkal zpravodaj o Eh, kompetencích Envy, což je v podstatě eh, něco podobného u mé zprávy, to jsme zase naopak my žádali exkluzivní kompetence. No já myslím, že eh, to je důležité, když tedy dva výbory mají kompetence v, jedném, v jednom tématu mají víceméně rozdělené, no tak, tak to prostě je. Eh, my jsme tady eh, dali k dispozici pozměňovací návrhy a eh, kromě toho jsme hodně věcí vyškrtali. Myslím, že tato zpráva je hodně zaměřená životní prostředí a má tendenci trestat. A Myslím, že eh, velice málo se tam projevuje chápání toho, že jsme dopravní výbor a hovoříme o dopravě. ano, my samozřejmě chceme eh, plnit cíle, globální cíle, ale máme také otázky konkurence, schopnosti, eh, máme tady výrobce, jsou tady technologické otázky a tak dále a bohužel se to neprojevuje. Čili ano, my samozřejmě podporujeme eh, tento výbor, eh, pokud se týče eh, letectví. My podporujeme tyto, tato čistá nebesa, jak tomu říkáme, a všechny projekty, které se toho týkají. Jenomže vy tady trváte na určitých procentech, inkluze 50% letu a tak dále, já nevím. To prostě nejde my musíme eh, také k tomu přistupovat eh, z jiných eh, hledisek. Třeba my tady máme takový trošku jiný přístup k elektromobilům, ale my skutečně se musíme zajímat o to, jak tedy jsou na tom spotřebitelé, jak jsou výrobci. Ano, my skutečně Eh, tlačíme na výrobce, aby byli čistí, aby byli zelení, ale eh, musíme být také pragmatičtí, když hovoříme o spotřebitelech. Když totiž Eh, když totiž, eh, jak si budeme velice přísní, tak de facto, eh, jak si spotřebitelé nebudou si moci dovolit jízdu autobusem, nebo nebudou muset, nebudou smět použít svoje auto, protože výrobci něco nestihnou v našich termínech. Čili já myslím, že musíme být poněkud realističtější. Samozřejmě, že chceme postupovat, ale já myslím, že, pane zpravodaji, měl byste naslouchat tomu, co mnozí v tomto výboru říkají a poněkud eh, jak si brát v úvahu jejich pozměňovací návrhy. Ano, samozřejmě eh, kompromisy budou nutné, ale pokud eh, pojedete dál tím svým přístupem, tak jak si to, to nepůjde, protože ano, my chceme dosáhnout těch sílů, ale ne takto, ne takto silou. Čili eh, já vám tady mohu říct v této chvíli děkuji vám za vykonanou práci, ale skutečně eh, budeme muset eh, podávat pozměňovací návrhy tak, aby ten výsledek byl takový, že to budeme moci podpořit. Děkuji, paní Foster, pan van Milde. Ik ben misschien wat milder gestemd dan mevrouw Foster. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu asi o něco méně přísný než paní Foster, protože právě tato strategie pro nízkoemisní mobilitu, včetně všech úprav, je dostatečně ambiciozní, zohledňuje všechny druhy dopravy a nos nositele dopravy. Ale faktem je, že v tomto ohledu nelze být dostatečně ambiciozní. Nemáme jinou volbu, chceme-li dosáhnout cílu pařížské, pařížský dohod. A pro Evropskou unii je ambicioznost na místě, zejména pokud jde o silniční dopravu a dopravu vůbec. V mých pozměňovacích návrzích jde o ambicioznost a také o ekonomické šance z toho vyplývající. Někteří kolegové se toho již dotkli. Jde tady o kompletní pro provádění jednotného vzdušného leteckého prostoru Single European Sky. Eh, právě zde lze mnohého dosáhnout pro životní prostředí. A dále kombinace inteligentních dopravních systémů, eh, propojená eh, automobilová doprava a už i při využití stávající infrastruktury lze mnohého dosáhnout. Předložil jsem mnoho pozměvacích návrhů, které kladou důraz na vývoj a výzkum. Kritický jsem ohledně eh, nového legislativního balíčku ohledně dopravy a klimatu na čemž se již pracuje a e, myslím, že bychom neměli práce zdvojovat a, a legislativu znásobovat cíl. 25 elektrických vozidel všemi výrobci. To komise zkoumá, zjišťujeme, že jiné země, Čína, Indie si chtějí vytknout podobné cíle, i to může vést k mnoha inovacím a tady by skutečně Evropa měla být žádostivá, aby byla mezi eh, prvními. I já vidím mnoho názorových rozdílů ve vztahu k zpravodají a e, e, jeho návrhu, například pokud je o noční vlaky. K tomu si zanedlouho vyslechneme e, zajímavou studii, která zkoumá hodnotu těchto a význam těchto nočních vlaků, co by věrohodnou alternativu rychlého dopravního propojení v Evropě. A pokud jde o vysoko, vysoce rychlostní vlaky, tak by to skutečně alternativa mohla být. Takže vidím tady ehm, mnoho dobrého, ale chybí mi i určitá ambicioznost, výměna dobré praxe, například tomu se do jisté míry ale vyhýbáme. Chceme-li být na prvním místě v celosvětovém měřítku, pokud je o udržitelnou dopravu, tak eh, musíme formulovat konkrétní opatření. A závěrem, to již zaznělo 479 pozměňovacích návrhů, to již ukazuje, jak eh, je zájem veliký a jak, eh, jaký význam tomu kolegové připisují. Já se těším na dobrou spolupráci a těším se také na kompromisy ze strany zpravodaje. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Thanks to Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu zpravodaji. Já eh, doufám, že chceme všichni zachránit klima na planetě, takže eh, přistupujeme hm, s jistou vášnivostí k tomuto tématu větší či menší podle toho a chceme také zachránit lidské zdraví a lidské životy vůbec. A myslím si, že to je i naše mise, mise náš, nás všech. A myslím si také, že je důležité hovořit o multimodálnosti a e, využít všech druhů dopravy, protože v Evropě vynakládáme mnoho finančních prostředků na dopravní sektor a měli bychom více podporovat inovace a vytvářet nové formy podpory základní infrastruktury, abychom byli kreativní, podporovali také nové technologie. A to si vyžaduje změny i v naší subvenční politice, ve způsobu, jak podporujeme politiku inovací. Takže v konečném důsledku se vše eh, zbíhá u finančních prostředků a jak naložíme s veřejnou dopravu, dopravou a jak propojíme jednotlivé druhy dopravy. Eh, tady záleží na schopnosti spolupracovat s obcemi, komunami a politiky, protože města a obce jsou v tomto ohledu velmi důležitá. Ale vzhledem eh, k principu subsidiarity eh, máme eh, málo vlivu na tyto subjekty. Myslím, že musíme zachovat dobré praxe a chceme-li zorganizovat nebo vytvářet platformy spolu s komisí a radou, které by nám umožnily skutečně vytěžit maximum z dobré praxe a z těch úprav, které se osvědčily v některých oblastech eh, Eh, tak, aby se rozšířili po eh, celé Evropě. Musíme tedy s těmito subjekty spolupracovat. Já mám jeden sen a sice doufám, že se nám podaří dlouhodobě změnit to základní myšlení v tom smyslu, že udržitelnost a eh, nízké emise budou platit pro celý životní koloběh a nejenom pro dílčí oblast dopravy, ale pro celý systém a celý eh, životní cyklus eh, systému a produktů a jsem, je, je, je mi líto, ale příští týden se akce nemůžu zúčastnit, nicméně vyšleme eh, spolu s a určitě také milostný dopis, velmi srdečný. Děkuji vám. Děkuji. Pan Wim van den Kamp. slovo. Voorzitter, dank u zeer. Het mooiste moment... Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, nejkrásnější okamžik eh, mého dne je, když eh, většina členů výboru Envy se rozčiluje kvůli tomu, co dělá Envy a já myslím, že to je skutečně úspěch dnešního dne. A já e, myslím, že to, aspoň se tady ví e, konečně, jak to vypadá, když vám pořád někdo kouká přes rameno a e, je chytřejší než vy. Nicméně mám další komentáře. K českým zemím. Parlament a komise by si měli jaksi Eh, navzájem obohacovat myšlenkově, ale členské země eh, nadále eh, neplní, nenaplní tu legislativu, která byla přijata, své závazky. Čili co kdybychom zkusili spíše začít jak si plnit to, co tady má platit a mm, nesoustředovat se na nějaké vlastní ideologie. Eh, pokud se týče eh, technologické neutrality, eh, já jsem se snažil přijít na to, co to vlastně má znamenat. Technologická neutralita musí být založena na faktech, nikoli na přáních, ideologiích a podobně. Technologická neutralita, aby to bylo jasné, má za cíl také Eh, udržet v celém obrazu i klasický spalovací motor. Když se podíváte, jaký vývoj absolvoval eh, třeba dýzlový motor, hm, tak eh, dobře, ne všechno bylo aplikováno správně, ale měli bychom skutečně udržet technologickou neutralitu, aby také jiné typy motorů mohly se dále eh, vyvíjet. No a samozřejmě eh, je třeba vzít úvahu také životní cyklus automobilu. No, eh, já myslím, že automobilový průmysl třeba už musí mít docela různé, docela hodně bolesti hlavy ze všech našich požadavků. Ale skutečně podívejme se, jak to vypadá třeba s tím eh, pohodným systémem a jeho životním eh, cyklem pro elektromobily. No, eh, dobře, tam eh, třeba pan e- Eckhout a další hodně používají Twitterový, eh, Twitterový eh, účet, což je podle mě trošku divné, ale myslím, že momentálně jsou tam i docela zajímavé informace. No, nevím. Pokud se týče biopaliv, tak tady se z toho vyvíjí pěkné drama. Já v podstatě nechápu, co tady komise chce zhruba před sedmi lety eh, tropili obrovský povyk eh, a stanovovali směr. No a teď se zdá, že to byla chyba. A eh, teď prostě musíme zase přepnout na druhou generaci. Možná bychom měli Eh, jak si, si tady počínat poněkud důstojně? poněvadž když se podíváte eh, na to obrovské množství investic, které do toho lidi vložili, no tak opravdu s tím musíme zkázet vážně. Äh, eh, děkuji. Tady paní kolegyně řekla, že má sen. Já jsem byla na ostrově v Dánsku o víkendu, ale je tam tedy eh, jakési, mm, řekněme, jakási ambice být zcela soběstační na tomto ostrově, když to zatím ještě není, včetně tedy odpadové hospodářství a tak dále. Takže skutečně existují cesty, eh, jak naplnit tento sen. Eh, doprava skutečně produkuje mnoho emisí, to je pravda, ale musíme se dívat na to, co je skutečně možné. Eh, eh, pokud se týče té technologické neutrality, já si myslím, ano, ano, to musíme eh, zachovat. My tady nemáme jediné správné řešení. V Německu my sázíme na elektromobily, Švédové říkají, to je špatně a sázejí na vodík. No, já vím, eh, Basi, že opět eh, tadyhle vrtíte hlavou, ale jednoduše a prostě v různých zemích jsou také různé zdroje alternativních eh, energií. Takže i proto je, myslím, správné, abychom tady přispěli nebo připustili různé cesty tady k tomu. Čili skutečně chceme všichni výrazně zredukovat emise, ale to se dá dělat různým způsobem. Já Eh, myslím, že prostě eh, já nevím, neměli bychom tady uzákonovat elektromobily, poněvadž se může stát, že se ukáže jiný způsob dopravy jako lepší. Eh, pokud se týče daně z kerosínu, no ano, tak jistě, Tady by eh, si to můžou členské země nějak udělat, ale určitě nejlepší by bylo, eh, kdyby tady bylo globální řešení a kdybychom do toho nezasahovali rušivě. No a já myslím, že to tež eh, je také v té lodní dopravě. Pokud se týče nových cílů pro CO2, o tom jsme už jednali mnohokrát, ale Komise právě v současné době přeskoumává eh, současné limity a my skutečně potřebujeme vědět, jak to doopravdy funguje, eh, posoudit dopady a podle toho dát tedy nové, stanovit nové limity, eh, protože mohlo by se stát, že je přeženeme, nebo taky, že budou příliš laxní bez řádné znalosti. Obecně jsem plně proto, abychom eh, dále pokračovali eh, v modernizaci a výměně motorů eh, v lodní dopravě. Ale tady opět je mnoho různých cest, takže opět nemá smysl jednoduše a prostě podporovat elektromobily na silnicích a ani jednu jedinou cestu pro lodě. Také se může stát, že půjdeme úplně jinými cestami, třeba využíváním nových materiálů, které budou znamenat daleko menší, daleko menší investice a tak dále. Čili skutečně je třeba eh, jak si eh, ty alternativy vidět v celku. Děkuji. Paní Meissner, pan Koš, máte slovo. pan Koš. Pan Koch. Ano, děkuji zpravodaji za jeho návrh zprávy. Já jsem přesvědčen, že pro podíl elektrovozidel by neměl existovat minimální cíl, tak jak to navrhujete vy. Skutečně bychom eh, spíše měli volit technologicky neutrální přístup a eh, sledovat onu eh, stopu, protože elektrovozidla nejsou mm, všeho, všelékem, zejména když zvažujeme, jak vypadá výroba a likvidace nebo recyklace vozidel a Tesla, Audi a 7 mají, mají stejnou eh, stopu. Eh, perspektivní je technologicky neutrální mix s podporou vozidel s alternativními a eh, udržitelnými palivy, které skutečně povedou k, k udržitelnému řešení. V městech by měla být atraktivnější MHD, sdílení vozidel a tak dále by mělo být podpořeno více, protože mnoho elektrovozidel Um, nevyřeší ani problematiku dopravních um, dopravních uh, zácp v eh, městech a uh, ucpaných uh, silnic. A také jsme hovořili o letecké dopravě, eh, například také o asistenčních eh, eh, řidičských systémech, které mohou vést k ekologičtějšímu řešení a pozitivně bych hodnotil také nasazení dlouhých kamionů. Každý eh, nositel, respektive druh dopravy má své místo, zejména v intermodální dopravě a proto bez výjimky každý druh eh, eh, dopravy by měl pracovat na své udržitelnosti a ne jeden více či méně trestán. A také si nemyslím, že sankce jsou účelné, účelnější jsou pobídky pro ekologická opatření, respektive opatření zaměřena na plnění našich klimatických klimatických cílů už nyní, ale děkuji, pane eh, zpravodaji, že zohledníte mé pozněvací návrhy, případně v kompromisech. Děkuji vám. Paní Anderson, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla podpořit většinu komentářů a také podpořit zpravodaje a jeho práci. Myslím, že je to nesmírně důležitá práce a zpráva, jak řekla již kolegyně Karolin. Eh, my sociální demokraté hodláme podpořit úspěšné eh, završení zprávy. Já začnu politickou poznámkou. My jsme nyní v situaci, kdy eh, pařížské dohody byly ohroženi hanebnou, hanebným prohlášením amerického amerického prezidenta a e, proto je o to důležitější, abychom se semkli jako Evropané a nedovolili, aby nic ohrozilo pařížské dohody. A já jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů, včetně těch, které eh, se týkají modálního přechodu v řadě oblastí a eh, podporuji také eh, městské aglomerace a oblasti. Zdůrazňuji zejména to, že 25 emisí klimatických změn, tedy způsobujících klimatické změny, přicházejí z letecké dopravy a také se domnívám, že musíme dbát na na mm, e, znečištění ovzduší, které dosahuje krizových hodnot v našich městech a pokud tedy e, nebudeme seriózně přistupovat k modálnímu přechodu a e, vůbec vozidel na našich silnicích, tak ohrozíme zdraví lidí napříč Evropou. A to není něco, co lze jen tak ignorovat. Myslím si, že onen silniční balíček, který byl ohlášen, je v propásnutou příležitostí a doufám, že tento výbor za zajistí, aby se to eh, eh, opakovalo a zdůrazňovalo. Vítám otevřenou mysl kolegu k eh, mnoha věcem a pokud jde o připomínku mm, o nočních vlacích, to je také důležité, měli bychom k tomu také přistupovat s otevřenou myslí a jsem připravena zprávu podpořit. Děkuji. Děkuji, pan Hertuk. Ano, nejdříve srdečně děkuji e, i za sebe e, kolegovi Eichhautovi za jeho nápady, podněty a také za to, že je ochoten přistoupit ke kompromisům, pokud je o další e, postup. Po mém soudu je skutečně důležité, hovoříme-li o mobilitě budoucnosti, abychom volili relativně otevřený přístup a nezabíhali do určitých ideologických eh, hledisek. Co tím chci říct si? Po mém soudu tady je pět různých oblastí, které bychom eh, měli vzít v potaz. Jednak eh, ona mnoho citovaná technologická neutralita, to vidím stejně tak. Před 15 lety například biopaliva byla všelékem a řešením všech problémů v dopravní oblasti a po 15-10 letech již jsme Eh, seznali, že i tady je potřeba mm, to trošku poupravit. Já ostatně se domnívám, že všechny technologie a eh, mm, vůbec druhy eh, dopravy a také zdroje energie potřebujeme stále. Já sdílím názor těch, kteří kteří tvrdí, že když budeme sázet na elektrickou mobilitu, pak musíme zvážit, jak to budeme za 10-15 let recyklovat nebo od, eh, neboli odstraňovat, likvidovat, eh, jak budeme produkovat energii. To musí být zelená energie, jinak to nemá smysl a eh, jak to pak transportovat. Samozřejmě, že z různých stran tady jsou různé a zajímavé přístupy, to musíme všechno zvážit, ale budeme muset využít všech možností, abychom důležit složité a ambiciozní cíle v oblasti redukce eh, emisí CO2 eh, dosáhly. A mm, to další, co málo kdy slýchám, je debata o tom, že musíme sázet více na eh, ekologické eh, druhy dopravy, onen shift to rail, přechod eh, k železnici. Když to nezajistíme, tak se nám nepodaří zajistit tedy nebo dosáhnout cílu, mám na mysli železnice i vodu. Eh, veřejná eh, hromadná doprava, to je také velmi důležité, protože právě ve městech vznikají eh, mise co dvě a také jemný popílek, NOx a tak dále. To jsme museli sami zaznamenat na vlastní kůži v uplynulých měsících a tudíž veřejná hromadná doprava musí být také brána v potaz. A perspektiv, budoucnost není myslitelná také bez digitalizace, ať Ať už jsou to stávající modely, které jsou sice skvělé, existují již určitá řešení, nabízejí se, ale musíme je umět zprostředkovat i obyvatelstvu, aby eh, to nebylo tedy proze pro fanoušky, ale pro eh, každého běžného spotřebitele eh, jasné a, a bez problému použitelné tato digitalizace. To je ještě velmi vzdálený cíl, ale přesto eh, bychom měli na tomto cíli jako sdílení automobilu a tak dále pracovat. A eh, nakonec, a v tom jsme asi všichni zajedno, potřebujeme alternativní energie a potřebujeme také alternativní možnosti eh, pohonu motoru a tady eh, vodík, jak eh, to zaznělo eh, před chvílí, jedný, jedna, jedno z řešení. Máme tady možnost i zelenou energii proměňovat v plyn nebo e, jiné skladovatelné druhy energie. A tyto technologie musíme podporovat. A jestliže tuto technologickou neutralitu propojíme s těmito možnostmi, pak i průmysl a také investoři a vědci mají jasnou perspektivu pro budoucnost a budou to realizovat. Já jsem minulý týden navštívil univerzitu v Řeznu, e, kde uvažují například o tom, jak ze světla vytěžit eh, energii eh, pro dopravu. Doufám, že jsem to vyjádřil správně a profesoři se na mě nebudou zlobit. Prostě faktem je, že e, i zde se nabízejí e, možnosti e, určitých alternativních zdrojů energie, ale to se podaří pouze tehdy a tím se dostávám k poslednímu bodu. Budeme-li k tomu mít potřebnou infrastrukturu. Evropská komise nás opět upozornila na to, že Eh, ta alternativní infrastruktura, alternativní pohonné hmoty eh, musí být eh, inovovány mm, na základě toho, co nám sdělili členské státy a, a tady je nutno, aby členské státy jasně eh, proklamovali, jakým směrem se eh, máme dále ubírat a pak musí být stanoveny eh, jasné, měřitelné, kvantifikovatelné cíle a Evropská unie, alespoň Evropský parlament se nesmí nechat obelstít tím, že si E, nevytyčíme kvantitativní cíle. A když tak e, učiníme, tak stále ještě zbývá mnoho práce, ale ta perspektiva alespoň e, bude jasná. Děkuji, pane Ertuge. Takže já jsem se taky zapsala, proč. Abych připomněla, že tato zpráva je pro náš výbor nezbytná. To znamená od 90. let všechny sektory, zemědělství, průmysl, snižují emise kromě dopravy. A tato zpráva je užitečná, poněvadž vysílá jasný signál. V předvečer COP23 v Bonu musíme my v našem výboru vyslat jasný signál. A před chvílí to řekli kolegové, eh, vzhledem k tomu, že pařížská smlouva již je na stole a to je tedy pro nás historická příležitost pro to, aby Evropa opět se stala lídrem v otázkách boje proti změnám klimatu. Teď již je třeba, abychom my dnes mm, se chopili e, tohoto tématu a měli jasnou cestovní mapu. A druhá věc, a e, můžete to takto převzít, v Evropě nemáme ropu, ale máme nápady. A nápady ohledně mobility. Ty tady jsou. To jsou, to je otázka volby. Nemůžeme ho, mm, hovořit dvojím jazykem a schovávat se za něco, protože eh, planeta B neexistuje, jak řekla paní Klingen. A co děláme právě teď, to je pro budoucí generace a já na sebe nechci vzít to riziko, že Eh, jak si je vezmeme jako nějaké tedy eh, jako nějaká pokusná zvířata a budeme něco zkoušet, to ne. A za, za třetí, všichni mluví o cíli, především o e, té rekonverzi, o té transformaci směrem k elektrickým motorům. Tady my v Evropě máme velký sklus, pokud jde o rekonverzi průmyslu. Mám konkrétní příklad, velice konkrétní máme jednu značku, existuje jedna značka, která vyrábí motorová vozidla, která jsou e, e, propojená a je to elektrický elektromobil. A víte kdo? Tesla. Žádný evropský výrobce dnes není takto schopen vlastně propojit moderní technologie a motorové vozidlo. No tak čekáme na co? Na konkurenty, až e, jak si se toho chopí. Pan Ertuk také hovořil o zajímavé věci, hovořil o vodíku. No dnes, eh, jak si ano, v Číně to teď hodně frčí, i v Německu teď přišli s, mm, s tímto autem na vodík, ale my máme Eh, přece energetický mix v dopravě a ty možnosti tady jsou. To lze propojit eh, klima i ekonomiku, protože přece tady jde o to, aby se potom musíme i překvalifikovat zaměstnance, abychom nezavírali továrny a dát jim tedy práci, protože my nejsme schopni teď je překvalifikovat, no ne. Tak proto teď je třeba zároveň vzdělávat zaměstnance eh, v těch budoucích technologiích. Pan Ertuk říká, ano, do budoucna individuální eh, eh, a motorová auta nebudou existovat. Dnes eh, tedy a za, začátkem jsou pouze, tedy teď jsou ty solární panely kolem, kolem dálniční sítě, a tím je to začátek, ale motorové vozidlo nebude už individuálním prostředkem, ale sdíleným a opět se vrátíme k bicyklu, k chůzi a podobně, k vlakům. A poslední věc, kterou vám musím říci, já si myslím, že tady my neseme velkou odpovědnost, pokud jde o e, investice do infrastruktury. A já souhlasím s panem Van Wiltenbergem, máte pravdu. Už nestačí pouze e, e, lít beton a stavět dálnice. To už takto nepůjde je to, co máme, musíme se snažit rekonstruovat, zlepšit. Nemá smysl teď investovat do těch velkých nových projektů, které eh, e v podstatě ani neobstojí ve světle COP21, ani ve světle našich cílů, což cíl je, že aby všichni zítra mohli dýchat zdravý vzduch, protože znečištění nás stojí ročně 100 miliard eura a za druhé je třeba se snažit, aby my teď i v Evropě vyřešili nezaměstnanost a tady právě ekonomika a klima nám v tom může pomoci. Takže s těmito poznámkami teď dám ještě slovo komisi. Pan Peter Wies z DG Move. Doufám, že budete stejně ambiciozní, jako jsme my tady, protože v tomto teď nás čeká revoluce. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Beru vaše slova na vědomí a děkuji vůbec za možnost naslouchat této debatě. Nedávne, nedávno jsme slyšeli pana předsedu Junkra, který stvrdil pevné odhodlání eh, dodržet pařížské dohody. Já myslím, že 479 pozměvacích návrhů k nízkoemisní eh, eh, strategii mobility ukazuje, jak ambiciozní je tento výbor ve vztahu k tématu. Strategie byla byla schválena komisí eh, přibližně před rokem, v červenci loňského roku a je to přehled všech druhů eh, dopravy s výčtem mnoha politických iniciativ a eh, to vše s ambiciozním cílem snížit emise z dopravy přibližně nebo minimálně o 60 do roku 2015. Takže ambiciozní cíl tady je a e, opatření na Evropské unii jsou uvedeny v akčním plánu v rámci strategie a e, e, rád zopakuji, že již došlo ke dvěma velkým balíčkům legislativních opatření, což bylo schváleno komisí a nyní je to debatováno na radě a v parlamentu. Je to čistá energie pro všechny balíček z listopadu loňského roku a nedávno pak jsme schválili eh, balíček Europe on the Move v květnu letošního roku. Dále je zde ještě další balíček, který je na cestě a ten bude eh, sestávat z řady eh, iniciativ jako obvykle, ale zejména se tam bude řešit návrh pro standardy CO2 ve vztahu k eh, lehkým užitkovým vozidlům. Naslouchal jsem debatu, debatě stejně tak jako kolegové vidím, jak jste angažováni v oblasti dekarbonizace eh, silniční dopravy zejména. My v tomto legislativním návrhu chceme dát pobídky eh, nízkoemisním a vozidlům a vozidlům s s nulovými emisemi a práce na tom jsou velmi intenzivní a návrhy předložíme ještě v letošním roce. Takže v pozměvacích návrzích, které jsme my předložili k zprávě, spatřují určité překrývání s tím, co je obsaženo v legislativním návrhu. Například včera tento výbor eh, diskutoval o eh, pozměňovacích návrzích ke směrnici o Um, palivech, o energii a um, to, co, se, co zaznělo o biopalivech, to je právě i v našem legislativních, legislativním návrhu. Eh, také jsme hovořili a dnes jste hlasovali o letecké dopravě. I to je něco, na čem pracujeme my paralelně, takže dochází k určitému překrývání, eh, ale to se dalo očekávat. Dále jsou zde pozměvací návrhy, které komise eh, nenavrhuje a nehodlá navrhnout, eh, například eh, zdanění leteckého motorového benzínu, což my nehodláme zpracovat v podobě návrhu v nejbližší budoucnosti. To ale neznamená, že bychom v rámci ICAO se nesnažili o to, aby globální tržní mechanismy byly co nejefektivnější v oblasti letectví. Pokud jde o eh, globální mezinárodní dopravu a mezinárodní leteckou dopravu se skutečně velmi aktivně zapojujeme do diskusí mezinárodních orgánů IMO a ICAO. Ehm, došlo zde eh, k velmi důležitému setkání ehm, mezinárodní Eh, námořní organizace, tam se také diskutuje vlastně o eh, návrhu, který má být eh, rozhodnut v příštím roce. Jedná se o zelené technologie a také ICAO pracuje na tedy novém opatření pod názvem Corsia, který by měl být potom rozhodnut v příštím roce. Já myslím, že Vzhledem k tomu všemu by nebylo moudré ze strany EU eh, e přicházet s jakými si pohrůžkami nebo s něčím, co by mohlo být vnímáno jako pohrůžky těmito mezinárodními dopravními organizacemi. Takže vyčkejte, co předloží a pak samozřejmě budete mít možnost eh, reagovat vy i my. Takže tolik eh, z naší strany. Nicméně velice rádi budeme spolupracovat se spravodajem a vůbec celým výborem na této zprávě. A pokud jde také o vaši diskuse k legislativním návrhům, což je také velmi důležité e, ve vztahu k dekarbonizaci dopravního sektoru, tam se také rádi zapojíme a děkujeme za tuto debatu. Děkuji komisi a myslím, že to všechno jsme pochopili. Dobře, a dám slovo panu Hautovi, našemu zpravodaji, který v pár minutách uzavře debatu. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem za příspěvky a za diskuzi, poněvadž skutečně si velice cením toho, že když dojde na debatu, tak je to diskuze, skutečná diskuze, protože často výměna názoru, to je jenom, že eh, někdo něco přečte a tím to končí. Ale tady mám pocit, že skutečně se snažíme se dostat k důležitým tématům, kde jsou samozřejmě rozdílné názory a o to samozřejmě jde proto tuto zprávu používáme jako základ pro diskuzi a abychom nakonec se dospěli k vyváženému kompromisu, eh, se kterým budou souhlasit frakce. To je dobré. A když jsem začal a řekl jsem, že jsem identifikoval dvě hlavní témata k diskuzi, tak eh, po této diskuzi teď se zdá, že skutečně ano, jsou to ta E, správná témata, což znamená, že celá řada dalších témat e, asi e, bude mm, předmětem snadných kompromisů ano, já si myslím, že tady u této zprávy budeme schopni dospět k velkému konsensu a ta diskuze bude dobrá, protože tady jde o budoucnost dopravy. A já si myslím, že by to bylo hloupé, kdybychom nepoužili tuto zprávu tak, abychom, proto abychom eh, nepokročili v našich představách a vizích. Děkuji za diskuzi. Za druhé, když jsem no, eh, když tady eh, jsem slyšel, co řekl fan Windenkamp, tak mm, to mě také potěšilo. Děkuji za to, Vero, na vědomí. Jenom bych chtěl zvracit toto. Já dávám přednost spolupráci a proto jsem tady i na Envy chtěl pravidlo 55. Tady je takový trend v parlamentu říkat, no to je příš velké břemeno, no to je chyba. Máme tolik různých diskuzí, které se týkají společné budoucnosti, které jdou napříč výbory a budoucnost mm, ta eh, nezná eh, uměle vytvořené hranice mezi výbory. Takže u takovýchto témat skutečně si myslím, že společné schůze jsou užitečné. Není to proti eh, Envy, víme ne. Já jsem řekl, že musíme spolupracovat, například Envy, pokud jde o energetický balíček, ano. Proto jsem chtěla, aby tam bylo Envy, ITRE a pravidlo 55, protože aby výbory spolupracovaly. O to jde. A škoda, že u této zprávy to nešlo, protože to znamená pro mě komplikaci, pokud máme tu exkluzivní kompetenci, to je zvláštní a také mm, promarníme příležitost pro to, abychom diskutovali, jak bude propojena doprava a životní prostředí a protože to přece všechno jde ruku v ruce. A někdy mám pocit, že tady někdo si pořád myslí, že buď je to konkurenceschopnost nebo ekologie. Ne, to je myšlení 20. století. Já si myslím, že vše jde ruku v ruce a že, se, a že proto musíme spolupracovat. A já se budu snažit se stínovými k tomuto vytvořit kompromisy technologická neutralita, tak abychom trochu více toto protačili do diskuze v historii. Nikdy žádná neutralita taková neexistovala, nikdy. Myslíte si, že Evropa mm, e, má tolik dieslů, dieslových motorů kvůli technologické neutralitě vlád? Ne, ne, ne. Mali mě na to politiky, nějaké ty motivace a podobně. A když řeknu teď, máme technologickou neutralitu, no tak to znamená, že dáváme přednost těm technologiím, které se podporovali tady 150 let. no to jde. Já děkuji panu Kampovi, který řekl, technologická neutralita je eh, v podstatě pro mě znamená zachovat spalovací motory. No, teď. Ale je třeba si to říct otevřeně. Já mám otázku na Vina van de Kampa. Skutečně si myslíte, že v roce 2050 pořád budeme mít spalovací motory ve městech? Skutečně si to myslíte? Ne. Myslíte si, že tím, že budeme mít neutralickou technologii, že se to stane? Takovéto investice do infrastruktury? Ano, ta infrastruktura je důležitá, protože technologická neutralita, ale ty mm, změny v, v, v investicích neudělá. Investoři potřebují odpověď, kam Evropa směřuje. Podívejte se, co dělá Čína a Indie ty, ty se snaží ukázovat cestu investorům v, v Evropě. než že by ne, v Evropě máme investiční prostředky, ale investoři nemají jasno, kam investovat. A to bychom, eh, eh, tím bychom se měli zabývat. Z ideologických důvodů možná, ale to není, protože investoři to chtějí. Vy chtějí vědět, kam investovat. A pařížská smlouva ta nás tlačí ano, tam, kde to bude možné, tak budeme muset jít s cestou nulových emisí u, motorový, u automobilů. Ne nízké emise, ale nulové emise. A takže je třeba, abychom náhodou e, e, v, ně, v něčem se nezafixovali a nemohli z toho třeba e, poslední paliva ta nás asi k té pařížské smlouvě nepřiblíží. V určitém okamžiku jako politici tak musíme ukazovat jasnou cestu tam, kde to jde. Já neříkám, že bychom měli jaksi, eh, eh, jak si, že bychom eh, já si myslím, že tam, kde to jde, tak musíme jim ukazovat cestu. A pár lidí Eh, zmínil kompetenci výboru Envy a uvidíme, uvidíme, s čím přijdou oni, ale skutečně, pokud je o biopaliva, jak řekla komise, tak já nechci tady hovořit o detailech, protože máme na stole legislativní návrh. Já souhlasím s panem Salínem, a je, eh, eh, když se vyjádřil k příloze 9. Já se snažím vyhýbat výrazu příloha 9 v této zprávě. My jsme o tom již mluvili i včera v té legislativní zprávě. A e, e, IMO a ICAO. No, tady teď nemáme čas o tom mluvit, ale komise nám říká, tam ano, jak si se věci vyvíjí, je tam pokrok, no prosím vás, buďme upřímní, nemilme se, ty mezinárodní organizace vždycky pracují na základě konsenzu, takže ten pokrok je tam pomalý. A ještě jeden bod Kdyby nebylo EU a naší iniciativy ETS v roce 2008, tak bychom neměli žádnou globální smlouvu, eh, do které ICAO dosáhlo v minulém roce. Takže i někdy musíte na lidi tlačit, aby udělali nějaký krok. Ano, a jiní by řekli, tady to je hrozba, no ale to je prostě mezinárodní politika, vždycky se to zneužívá, ale nebuďme příliš při zemi. A já vím, že komise se nebojí, takže to není ten správný postoj, když chceme splnit ambiciozní cíle v roce 2050. I přece komise byla první, která kritizovala Trumpa, že chce vystoupit z pařížské smlouvy. Takže buďme takový. A takto vystupujeme v mezinárodních organizacích. Já tedy bych tady se tímto, těmto slovy se obracím na komisi. A dále mm, mm, kompromisní návrhy. Někteří řekli, že... No, ještě ty kompromisy nikdo neviděl. Co máme na stole, pouze zpráva. Já mohu kolegy ujistit, že ty kompromisy, skutečně kompromisy budou. A u těch dvou témat, se kterými jsem začal, o kterých se tady mluvilo, tak prosím vás, veďme otevřenou diskuzi. A pokud nalezneme, kompromis, tak prosím. Já bych rád, abychom měli co nejširší většinu. A mm, zítra mm, budeme mít první dávku kompromisu a diskuze bude pokračovat příští den a budu se těšit na ten milostný dopis od kolegů z GUE. Děkuji, pane Bajsi Eukaute, pan Wim van den Kap vám chce, na vás chce reagovat. Máte méně než minutu, to jsem tušil. Já, voorzitter, Ano, pane předsedo, to je zcela na dní, když pan Aikot mi položí otázku, tak ji přece musím zodpovědět. 2050, 2050, městská mobilita zaznělo. Tady jsem zajedno s básem. Také to nevidím rád ve městech spalovací motory, že tam ještě jezdí, ale chceme-li vyřešit problémy v Bruselu tím, že každý spalovací motor nahradíme elektromotorem, tak eh, já jsem jednou viděl značku v Amsterdamu, kde eh, eh, nahradili tramvaj se stovkou míst 20 elektrovozidly. Myslím, že tak se dopravní problémy ve městech také nevyřeší. Tady jsem zajedno s pasem Eichhoutem, žádné spalovací motory, ale prosím ani ony individuální elektromobily v autech, v mém městech. Bon, les compromis, c'est la semaine prochaine, si to bude příští týden, pokud se dobře pochopila pana Basa Eckhouta. Ano, první kompromis bude příští týden, ano. Dobře. Hlasovat o této zprávě bude 25. září 2017. Děkuji za tuto velice zajímavou diskuzi. A budeme pokračovat, budeme pokračovat a já bych ráda, abyste tady přijali pana Dicka Danmora. Dobrý den, vítejte. A pana Steve Davise Glíva. Et nous A eh, budeme pokračovat v diskusi, kterou jsme již vedli, v podstatě teď e, nás čekají řešení. Mm, takže e, noční vlaky v Evropě, vy máte na to studii, víme, že tato studie je v takové kritické fázi. Mm, tady jde o to vůbec, eh, jak vyřešit tuto dopravu. V posledních letech jsme viděli, že noční vlaky zmizely, a existují pouze v 18 členských státech, eh, což je docela zajímavý fakt. Takže dám slovo panu Dickovi Danmortovi, vy jste z eh, firmy Ster Davis Clive a mm, vy jste byli pověřeni touto studií naším příslušným oddělením a tady jde o to, že vy tam konstatuje, jaké problémy jsou, ale chceme také vědět, jaké jsou možnosti, jak vyřešit problém nočních vlaků, v kontextu větší mobility. To znamená, je zde nějaká vůle rozvíjet toto, tuto udrži, tento udržitelný masový cestovní ruch na železnicích a jak? Mm, navíc ještě tady máme kompromis eh, se smlouvy COP21, který se týká dopravy také. Tato studie asi je pouze první krok na cestě k nové spolupráci a určitě my eh, eh, budeme se nadále angažovat eh, v zájmu modernizace nočních vlaků a rádi teď netrpělivě čekáme a vyslechneme si výsledky vaší studie. Děkuji a máte slovo. Um, I don't know how I control the slides, but I... Tak eh, já předpokládám, že eh, ty slajdy za mě někdo bude, eh, bude ovládat. No, takže je to o naší studii a vy jste dostali kopie a já bych tedy řekl, že já nejdříve tedy tady zhrnu definice a přístup, jak jsme se o tom shodli s parlamentem, Eh, pak jak to vlastně funguje, eh, přehled eh, současných služeb, kterých v poslední době spíše ubývá, dále revize, revize důkazu o tom, do jaké míry jsou tyto vlaky finančně životaschopné, ale také třeba ekologicky. Dále máme budoucí výzvy a jak s nimi naložit, pak e, nakonec nějaká doporučení. Definice, na které jsme se shodli, tak to je de facto vlak, který je každý, e, to je každý vlak, který má výhladně e, vozidla nebo vozy určené pro vlastně spaní Něco podobného eh, mají vlaky Deutsche Bahn, ale v podstatě jde také o lehátková vozidla, lehátkové vozy eh, s eh, šesti lehátky v jednom kupé, pak máme lůžkové se třemi, eventuálně dvěma, dvěma lůžky v kupé je třeba říci, že tyto se nesledují, tyto vlaky příliš eh, podrobně. Mnohé železnice de facto eh, vůbec eh, nemají vykazování položky noční vlaky. My jsme tedy tím pádem museli také jít do rozhovorů také jsme eh, sledovali, jak je to jinde ve světě a pokud se týče eh, eh, lidí, kteří o tom rozhodují, také zda tedy rozšiřovat tento sektor nebo ne, s tím jsme také tedy hovořili. Pokud hovoříme o nočních vlacích, tak eh, to si představujeme, že nastoupíme někdy eh, v 11 nebo eh, ve 12 a ráno se probudíme v jiném městě. Tak to většinou nefunguje. Mnohé vlaky de facto jedou zhruba až 16 hodin, to znamená výjíždějí odpoledne nebo k večeru a to znamená, že stále ještě můžete dorazit do cíle eh, mezi koncem pracovní doby jeden den a začátkem příští den. A eh, de facto je mm, mm, možné takové vlaky, eh, v podstatě to jsou ty, které odjíždějí někde mezi sedmi, sedmou hodinou a půlnocí a pak tedy dojíždí do cíle ráno. Eh, de facto jsou to vlaky, které jezdí pomaleji než běžné denní vlaky, také eh, se mohou třeba různě eh, rozpojovat a přepojovat v průběhu cesty, mění se posádky a de facto v noci se musí přizpůsobovat svou cestovní rychlostí vlakům nákladním. Ale de facto ty vlaky musí jet pomaleji, než by mohly, aby pasažéři měli dostatek času na spánek. Když se podíváme, jak to funguje v EU, tak eh, v roce 2016 eh, ty eh, vlaky se fungovaly alespoň tedy v 18 se členských zemích, mnohé tedy jezdí do Ruska, do Sankt Petersburgu. Některé země mají tedy vnitrostátní noční vlaky a pouze v malém počtu členských zemí eh, se eh, těmito vlaky zabývali podrobněji. My eh, tady třeba máme takové vlaky, které fungují mezi Švédskem a střední Evropou. A my máme tady pouze jednu eh, síť noční vlaku, která roste, a to jsou rakouské vlaky, rakouské železnic, ÖBB, takzvaný Nightjet. Eh, Rakousko de facto nemá eh, žádné vysoké, vysokorychlostní trasy, a eh, dá se říci, že rakouský trh je přes, přísně regulovány a většinou tedy většina vlaků je operována eh, státními železnicemi ÖBB. Eh, vídeňské letiště je relativně malé a de facto nemá přímé lety do mnohých destinací, které jsou obsluhovány nočními vlaky. Efektivně to znamená, že noční, eh, noční vlak je rychlejší než eh, let, eh, lety s přestupem. Čili je to prostě úspěšný model, ale možná ho nebude možno replikovat všude. Kdybych to tedy měl shrnout, Eh, ta červená oblast, eh, to jsou vlaky, které jsou operovány eh, výrazně nebo výhradně na komerční bázi, to znamená, nejsou nějak dotované. Finsko a Švédsko, to je ta zelená oblast, mají tedy subvence zvané PSO a jsou velmi specificky ty modré oblasti, to je jižní Itálie, zde eh, ta oblast není tolik zmapována. Eh, jsou zde tedy eh, prostě národní operátoři. No a pak máme vlastně ještě jenom jeden na, na jihu trh, kde je noční vlak v podstatě záležitost turistická. Mnoho operátorů de facto si chrání svoje finanční data, takže nevíme o tom mnoho. Nicméně víme, že eh, tyto vagóny jsou poněkud komplikovanější, eh, potřebují sprchy, záchody a také se tam vejde méně lidí. No a také to znamená, eh, že jde de facto jenom o krátké výlety, jeden, jedna noc, pak destinace a další noc zpátky. Velice zajímavý článek o množství eh, služeb, které se poskytují na nočním vlaku, eh, zveřejnila Deutsche Bahn. A my musíme říci, že se to promítá eh, do plateb za využití infrastruktury, které tedy mohou být de facto vyšší než provozní náklady tohoto vlaku. Čili dá se říci, eh, že finanční záležitosti tady nejsou příliš eh, jasné a dále máme otázku Eh, vagonů, eh, u kterých se, tedy, tedy jsou vlastně dlouhodobé a velice těžko se tady eh, dlouhodobě posuzují jejich finanční výsledky, tedy včetně odpisů a podobně. Víme jenom, že třeba ve Švédsku je jedna taková, jedna taková jízdenka dotovaná zhruba 20 eury. Navíc máme změny, změny v tom smyslu, jak se k tomu lidé staví. Lidé možná eh, nechtějí se dělit o ložnici s někým jiným, nebo eh, nevadí jim, že nemají přístup ke sprše a podobně. Dále eh, investice do vysokorostních vlaků zkracují eh, eh, noční vlaky, takže se v nich člověk eh, nevyspí. Také je zajímavé, že noční vlaky nevyužívají ty TNT sítě ani třeba významné tunely a podobně. Taky tady máme další prvky. Od roku 2013 Německo, eh, poté Itálie a Francie liberalizovali provoz na svých železnicích a nyní je tam mnoho různých operátorů. A eh, jelikož eh, mnozí využívají vlaky nebo soupravy, které jsou v denním provozu také pro provoz noční, eh, tak není tady zájem o nějaké velké investice do vozového parku. Eh, dále eh, ty vlaky nestojí mnoho a u zejména těch menších operátorů tam není dostatečný objem tohoto obchodu ručních vlaků, takže se jim to nevyplácí, je to pro ně ztrátové. Eh, v nočních vlacích eh, jsou velice eh, os, dobré, osvědčené součástí služby. Mnozí mají mnohojazyčné webové stránky, takže je snadno si to rezervovat, ale můžete mít také různou úroveň, můžete nabídnout pohodlné sedadlo, lehátko, eh, postel a dokonce individuální, eh, tedy kupé samo, eh, pouze pro sebe. Přesto většina z nich tedy nabízí jenom omezenou nabídku, buď sezení nebo ležení a hotovo. Mnohé členské země Eh, tvrdí, že toto má být komerční služba a nevztahuje se na to žádný závazek veřejné služby. Ale jak říkáme, eh, možná, že eh, lidé neuvažují, že by užívali noční vlaků s výjimkou těch, kteří by je potřebovali pravidelně. Pokud se týče dotací, no, my jsme vlastně se to snažili také z ekologického hlediska nějak eh, porovnat, ale je to velice obtížné. Jednak ta spotřeba energie se eh, nedá přesně učit, velice se líší. Eh, také pokud se týče tedy zátěže těch vazidel, těch vagónů, to se také strašně těžko posuzuje. Není typický vagón. No, pak jak to tedy chcete porovnávat? Můžeme se dívat na to, jaký je rozdíl mezi emisemi, které vyvolá eh, cestující vlakem a tentýž cestující v letadle. Dále, pokud se týče eh, zdaňování, tak tím se noční vlaky, vlaky neliší od běžných vlaků. Dále, eh, pokud se eh, týče eh, vlivu na zaměstnanost. Samozřejmě můžeme říci, že na denních vlacích tam se uživí více osob než na těch nočních, které možná fungují spíše v týdenním režimu než v denním. Další věc, my si Myslíme, že by pomohlo, eh, kdybychom tedy noční vlaky považovali za eh, specifický a samostatný segment dopravy. To by pomohlo podchytit ekonomicky. Eh, pokud se týče pokud se tedy týče příplatku za využívání infrastruktury, tak ty se eh, většinou platí za velmi eh, rychlé vlaky a tady eh, v souvislosti tedy s revizí příslušné směrnice by se mohla situace hodně pohnout. Další otázka je dotace. My tady máme také otázku dotování. Máme nařízení 1370, tak podle toho by měla do, měly dotace té pouze do vyjmenovaných druhů, ale třeba eh, ve Švédsku je to jinak, tam jsou fixní dotace. Nebo například eh, v Nizozemí Eh, tam je systém pobídek eh, pro to, aby se tato doprava šířila. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Takže bude čas na debatu a pan Vin van de Kram jako první. Paní předsedkyně, upřímně řečeno, já de facto nemám otázku, eh, spíše jsem chtěl poděkovat eh, za eh, skvělou studii, velmi obsáhlou, také s grafikou o tom, jak by to mohlo být s těmi nočními vlaky. Tedy jak to je a jaký je potenciál. Ale de facto potvrzuje to, to co jsem si myslel. Já mám samozřejmě zkušenosti z okolí Amsterdamu a nejsou to zrovna nejlepší zkušenosti. Moc se to tedy nepovedlo, tak jak to tam vypadá. Ale my tady máme na jedné straně eh, TGV, to jsou eh, rychlé vlaky, a eh, s Amsterdamu do Paříže se dneska už prakticky nelétá. Nebo když se podíváte na Rakousko, ano, tam prostě romantické noční e, vlaky mohou hrát svoji roli. A myslím, že je to tak jasného rozhodnutí. Pokud lidé chtějí tedy cestovat rychle během dne, dobře. A je to alternativa k využívání nočních vlaků. Ale Eh, možná, možná, že eh, noční vlaky už nejsou nejmodernější. Paní Anderson, já taky vítám tuto zprávu a všechno tu práci, která do toho byla investována. Myslím, že je tam tedy několik eh, užitečných doporučení, včetně tedy definice nebo definování nočních vlaků jako samostatného segmentu, aby bylo jasněji, pokud se týče nákladu a přínosu. Já musím říct jednu věc eh, panu Fadekampovi. My se eh, nesnažíme tady porovnávat eh, toto s jinými alternativami, kde ta konkuren... vzájemná konkurence není úplně jasná. Já si spíš myslím, že je to samostatný segment a možná by bylo dobré trošku rozvést eh, tu otázku nočních vlaků eh, v turistických službách. Já myslím, že eh, to možná je důležité pro stimulaci regionálních ekonomických příležitostí, takže možná, kdybyste k tomu mohl něco více říci, švédští kolegové hovořili, že to má svůj význam. A dále, myslím, že ta otázka porovnatelnosti, no, ten tradiční noční vlak, ten se vlastně vyplatí na dlouhou, dlouhé tratě, eh, dobré spojení a skutečně šance, šance vyspat se. A eh, třeba eh, v autobusu se nevyspíte. Autobus je výborný během dne, ale ne na noční cesty. A možná že také by chtělo více proskoumat potenciál, tedy obchodní potenciál, zejména pro obchodní cestující. Také se mě, eh, mě zaujalo to, co jste řekl o TNT. Eh, když jsme když jsme eh, tedy budovali mm, ten tunel pod Eh, kanálem La Manche. Hovořilo se také o nočních vlacích, ale bohužel eh, to se nakonec eh, nenaplnilo. Ano, já vím, že tady máte velké politické problémy, třeba posun v druzích dopravy a tak podobně. A potom otázka nákladu. Když se třeba podíváte na zdanění letecké dopravy a otázky energie, tak eh, tady by bylo možná také dobré, jestli i eh, toto jste eh, trošku studovali. Pokud se týče evropského přístupu, bylo mi také řečeno, že možná k tomu zatím přistupujete příliš z národní perspektivy, ale my se tady snažíme vytvořit alternativní evropskou síť, abychom tady podpořili evropskou ekonomiku a turistiku v Evropě. Takže možná, že v rámci TNT by se to dalo využívat trošku kreativněji a politicky bychom mohli stimulovat noční vlaky. A já tedy doufám, že eh, budeme moci nadále k tomu přistupovat s otevřenou myslí. Monsieur Kramer. Kramer. Monsieur Dalunde d'abord et puis après Monsieur... Pan Lungen, Dalunde a potom pan Kramer. Um, děkuji a děkuji také za tuto zprávu, která je velmi dobrá v těch perspektivách, kterými se zabývá, ale je zde jedna perspektiva, která, myslím, chybí. A to je srovnání klimatic, z hlediska letecké mezi leteckou dopravou a nočními vlaky a jejich vliv na eh, klimatické změny letectví, letecká doprava narůstá a mm, nelze ji učinit udržitelnou mm, středně nebo krátkodobě. Aby se pařížské dohody naplnily, musíme učinit více, abychom zajistili občanům udržitelnou alternativu. Noční vlaky eh, srovnáváte s denními vlaky, ale noční vlaky ne, nemohou konkurovat eh, z hlediska energie getiky s těmi denními, ale eh, nelze je ani srovnávat s autobusy a eh, alternativou nočních vlaků eh, vlaku je letecká doprava, která je mnoho, mnohem rychlejší. Myslím, že by bylo bývalo lepší, kdyby se zpráva více věnovala rozdílům ve zdanění jednotlivých alternativ protože vlaky, za vlaky se musí platit eh, daně, které, eh, která letadla neplatí a další poplatky, takže moje otázka je tato. Jak je možné, že jste se ne- nedívali na eh, rozdíl mezi letectvím a nočními vlaky z hlediska jejich dopadu na klimatické změny. Pan Kramer, děkuji za studii i za um, přednášku. Je důležité, abychom si rozšířili poznatky. V mnohem eh, souhlasím, ale ta zásada, že eh, neexistuje neférová uh, konkurence nebo hospodářská soutěž, to um, s tím nesouhlasím. 30 miliard eur um, dávají daňoví poplatníci letecké dopravě, protože oni um, nemusí odvádět DPH z kerozínu z leteckého eh, motoru. V Německu existuje 23 mezinárodních eh, letišť, 17 z nich jsou v deficitu, ale ani jedno se eh, nezavře. Ale když noční vlak pro německé dráhy již nebyl ziskový, pak zaznělo, že dálková doprava nelze, mm, nemůže být subvencována a ten noční vlak, ten spoj byl zrušen. Takže pokud je to tak neférové, tak vlaky nemají mají šance. Víme ze studií, že tři čtvrtiny lidí, kteří kdysi cestovali nočními vlaky, pak řeknou, dobře, tak raději um, pojedu nebo poletím letadlem, ne autobusem nebo nočním vlakem. Uh, Tady jsou tedy rozdíly v přístupu a německé dráhy Deutsche Bahn se dopustily velké chyby. 30 let totiž měli, zaznamenávali zisky nočními vlaky a první zrušený noční vlak byl eh, vlak z Berlína do Bruselu a Paříže dál a eh, oni řekli, že Napřed to tedy eh, eh, vedli přes eh, Paříž, protože aby se vyhli poplatkům, ale lidi z parlamentu mi říkali, že šest týdnů předtím si chtěli zamluvit nebo zarezervovat noční vlak, ale nedostali místo už. Takže se vyhnuli té trase přes Frankfurt, tam bylo více možností a německé dráhy měly více zisků z této trasy asi, než kdyby tedy jeli jinak. A když nyní zastavili ty noční vlaky nebo zrušili noční vlaky, tak řekli, už se nám to nevyplatilo, e, protože si neodkládali finanční prostředky na nové vlaky. A ty noční vlaky byly tak staré, že by mm, potřebovali obnovu, ale nebyly na to peníze, takže byly zrušeny. Já to považuji za hloupé rozhodnutí německých dráh proti nočním vlakům, proti cestujícím a určitě proti ekologii. Pak to převzalo EPP a e, ti, tedy rakouské drahy, e, v Rakousku mají takzvané railjets, ty jsou rychlé, samozřejmě eh, tam mají určité problémy s vnitrorakouskými lety, ale rakouské dráhy eh, zaznamenávaly právě 17 svého zisku nočními vlaky a předvedli to Němcům, jak to funguje. Mohu vám uvést čísla za čtyři měsíce měli 450 tisíc zákazníků za pouhé čtyři měsíce. Když to tedy přepočtu na eh, eh, rok, ehm, to jsou pouze některé vlaky, tak to ehm, bylo 1,2 miliony eh, cestujících. Když německé drahy parlamentu v Německu vysvětlovali zrušení vlaku, tak řekli, že měli pouze 1,5 milionu cestujících. To ale nebyla pravda, protože oni, ehm, ty, kteří seděli v nočních vlacích, Eh, to bylo přes milion, ty zamlčeli. Takže eh, Rakousko nyní předvádí německé dráze, ale i ostatním, jak to vlastně funguje, jak dobře to funguje. A proto se musíme podívat nejdříve na rámcové podmínky. Proč tomu tak já? Tady se nabízejí možnosti, jak to zlepšit. Ve Švédsku například noční vlak ve Štokholmu končil ráno v 6, lidé museli opustit vlak, dobře, řekli raději dorazíme později a chcete-li snídat, tak to už nemusíte eh, činit ve vlaku, ale vedle v hotelu a eh, čísla eh, vzrostla. Takže musíme skutečně uvažovat, jak se atraktivnit noční vlaky, ehm, protože poptávka tady je a cena hraje roli, ale na straně druhé ti, kteří cestují nočními vlaky, mohou pak ráno začít hezky pracovat, ušetří si noclehy v hotelích, což také není eh, zrovna levné. Děkuji vám, pane Kramer. Děkuji, paní. To děkuji, paní předsedkyně. Určitě krize nočních vlaků, to je trochu eh, signálem světa, který se mění, protože eh, řada typů dopravy nyní je mm, prostřednictvím loukostových leteckých společností a jak víme, řada států v EU eh, spíše investuje třeba, eh, eh, ne, ne, neinvestuje tolik do vysokorychlostních vlaků. Takže podle mého soudu, ano, zde je určitý prostor, který je třeba zakrýt, pokrýt a mm, E, třeba jde o správný, zvo, správně zvolené e, časové e, plány pro noční vlaky, protože to je dost specifické, třeba v Itálii, třeba Terst Bari, taková trasa, která se hodně používala právě, ale teď je tam pouze mm, mm, jeden vlák a ono se to stalo nepohodlné, prostě, protože tam se museli, museli mě lidé přestupovat a určitě je zde i prostor, velký prostor pro cestovní ruch, protože eh, turista asi tomu tolik nejde o rychlost, ale jde mu o zážitek. A, a v této fázi musíme tedy mm, ale přijít se specifickými eh, řešeními jako služby, to znamená, že tam bude mít lůžko sám třeba a podobně. A samozřejmě to bude mít dopad na cenu, a, protože turista dnes chce i Wi-Fi všude třeba. A často eh, cestující v těch vysokorychlostních vlacích si zvolí eh, vlak právě na místo letadla, protože tam mají být možnost být propojeni, mají tam Wi-Fi. A takže proto, protože oni to potřebují třeba tam pracovat. A dále je třeba tedy investovat do nočních vlaků, abychom i pokryli vzdálené zóny. Eh, no, máme eh, zatím neobsluhované eh, eh, lokality a tam právě ten noční vlak může být dobrým spojením i přes hranice. A do toho bychom tedy měli investovat. Děkuji. Madame Demont. Děkuji, paní Demonte, pan Pár. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych napřed chtěl poděkovat za studii. Myslím, že když eh, se chceme přihlásit k této politické vůli, tak musíme mít po ruce i argumenty eh, na eh, podporu těchto nočních vlaků. A proto je důležité i správné, že zde máme studii a také určité mm, hloubkové podrobné informace. Chceme-li nějaké odvětví odstranit, anebo jak se tomu stalo v uplynulých letech, tak se to odvětví začne zanedbávat. A to je vina podnikatelů, ale také zákonodárců, kteří eh, nevytvořili dostatek pobídek na podporu vlaku, ale spíše autobusů, autokarů a nízkonákladových letů a zanedbávali eh, vlaky. Moje otázka zní, jak eh, proti tomu bojovat, jak tomu čelit a jak povzbudit členské státy, aby opět do nočních vlaků jejich rozvoje investovali a jak povzbudit členské státy, aby eh, využívali také eh, povinnost veřejné služby. Málo členských států toho využívá. Dočetl jsem se, že pouze Švédsko a eh, Spojené království toho eh, používají. Takže jak k tomu pozbudit více členských států? A asi z důvodu času jste neměl dost možností zaměřit se na další návrhy tady referujete o určitém počtu návrhů, které by evropský zákonodárci mohli předložit. Snad byste to mohl ještě trošku prohloubit. Děkuji vám. Děkuji, pane Bare. Já mám několik otázek, já jsem se také zapsala. Ano, za prvé chci vám poděkovat a poblahopřát za tak kvalitní studii poděkovat. Skutečně to téma které je těžko analyzovatelné ve světě toho, co jste řekl, pokud jde o dostupnost informací, údajů a podobně. Často já eh, od členských států slýchávám argument, že není dost velký zájem, takže zavřou ty linky. No, to je první argument, který od nich slyším. Druh za druhé, tady kolegové to jasně řekli, pokop 21 právě to je eh, ten správný krok. A tedy eh, ta cesta přes vlaky a noční vlaky. Pan Pár použil dvě zá, taková základní slova. Nedostatečná politická vůle. Ano, Tady je skutečně nedostatečná politická vůle. Proč to říkám? Poněvadž noční vlaky mizí postupně, vy jste nám tady to dožil na číslech, takže v některých státech vůbec nejsou. Máme státy, jako Rakousko, které opět zavádí noční vlaky, ale díky eh, komunikaci protože eh, správně komunikují, jaký to má dobrý vliv na životní prostředí a má to velký úspěch u lidí. Takže vidíte, že eh, i v pár měsících opět eh, ty provozovatele se dostali na svoji rentabilitu a proto dokonce budou je prodlužovat Eh, a vidíme, že jsou i země, které se aktivují teď, jako Finsko, Švédsko a i tyto země opět začínají provozovat noční vlaky a vidíme, jaký to má obrovský úspěch u lidí. A druhá věc, ve vaší studii si myslím, že jste dostatečně neporovnali nové nástroje a aplikace, digitální aplikace. Proč to říkám? poněvadž vy jste hovořil o kritérium, byste řekl, ano, občané dnes v nočních vlacích chtějí mít svoji postel a podobně, ale problém toho lůžka. No, tady máme celou baterii levných hotelů a ty přímo konkurují eh, tomu, co na, nabízí vlaky. To znamená, lidi radši jedou potom autem nebo letadlem, ale a najdou si levný hotel když to tady lze všechno skombinovat. A já mám tady skutečně teď problém. Já jsem pochopila pana Vin van den Kampa, který nám říká, vy jste řekl zajímavou věc, vy jste řekl, ale já bych, já bych radši jel Talisem do Amsterdamu, protože to je rychlejší. To chápeme, ale problém je, že Paříž, Amsterdam, TŽV nezastavuje ve všech městech. A v tom je právě ta přidaná hodnota nočního vlaku, protože noční vlak může také obsluhovat města, která to potřebují. A na to zapomínáme. Noční vlak eh, může dát novou dynamiku do těch lokalit, eh, kde normálně ty rychlé vlaky nezastavují a kde jde o to i vlastně optimalizovat čas potom e, a to by pomohlo lidem. Takže kdybyste mohl e, zareagovat na všechny tyto otázky, pane Dan More, to bude vynikající. Máte slovo. Padlo mnoho otázek, učiním, co bude v mých silách. Uvědomuji si, že velký problém pro mnohé z vás je právě životní prostředí, ale my eh, ve studii eh, jsme se nezabývali ehm, těmi daňovými eh, detaily týkajícími se dopravních druhů, ale snažili jsme se zjistit, zdali noční vlak v jaké jakékoliv situaci, by byl lepší než alternativy. Eh, ve prezentaci jsem odkázal na několik klíčových bodů, ale trochu bych to rozšířil. Zdroj energie pro noční vlak může být obnovitelná energie eh, v Švédsku, eh, nafta ve Skotsku nebo jaderná energie ve Francii. Noční eh, cestující využívají nebo používají mnoho prostoru, to je fakt. Když se podíváme na noční vlak v Německu, v nočním tedy vlaku, má asi sedmkrát více prostoru v ekonomické třídě než eh, eh, v letadle a to má dopad na emise, protože eh, to vozidlo, kolejové vozidlo cestuje a to je poměr sedmi ku jedné. Dále uhlík nebo emise uhlíku jsou tedy také vyšší ve vztahu k ostatním druhům a za čtvrté, jak jsem to již zmínil, jaká je alternativa ve Švédsku. Odhad je takový, že tedy cestující byli podrobeni průzkumu a zjistilo se, že asi 20 až 40 cestujících cestovali vlakem. Myslím, že jsme slyšeli, že v Německu, Rakousku asi 75 lidí by raději letělo. Všude mm, v Evropě je to jiné a to je problém. Je velmi obtížné eh, věci eh, generalizovat. Některé eh, tedy služby ve Švédsku obsluhují malé obce, eh, které nemají letiště a mohou tedy být obslouženy pouze eh, vlakem, nejsou tam ani eh, tedy autokary, rozdílné je, rozdíly jsou mezi denními a nočními vlaky. Zase jinde je velmi hustá síť leteckých spojů a tam bylo obtížné zase prosadit noční vlaky, protože by nebyly používány. A pak ještě jedna specifická poznámka. Někdo se tady eh, odvolával na eh, Lamaňský eh, průliv. My jsme to zkoumali v roce 88 a na možnost nočních vlaků do Španělska. Tehdy byl odhad takový, že Eh, vlastně ten trh mezi eh, Británií a Španělskem byl tak velký, že určitě by se cestovalo i eh, vlakem, ale nyní se zjišťuje, že nikdo vlakem necestuje, necestuje z Londýna do Španělska, protože je tolik nízkonákladových letů. Je možné, nebo bylo by možné zavést noční vlak, ale vyžadovalo by to mnoho tedy sebedůvěry eh, subjektů, které by se do toho pustili. Kdybych tedy přešel nyní k cestovnímu ruchu, tak eh, existuje eh, mnoho příkladů nočních vlaků v Kanadě například. Určitě považují noční vlaky, který cestuje tedy několik dnů po zemi jako tedy důležitý pro cestovní ruch ve Švédsku. Jsou hrdí na to, že používají noční vlaky na přepravu lidí na sever sever, zejména v zimě. A e, jsou tedy hr, e, také hrdí na to, že um, jezdí až do Jižního Skotska, například e, ve Velké Británii, také um, v horských oblastech a tak dále. To ale nefunguje všude Nevím, jestli existuje tedy určitý cestovní ruch mezi Trieste a Bari, ale některé členské státy mají to štěstí, že mají dobrou nabídku cestovního ruchu. Eh, jinde je to obtížné upřímně řečeno, není to velmi zajímavé nabízet eh, to dopravu na některých místech. Takže eh, je to různé a v Evropské unii často nebo obvykle to záleží na rozhodnutí členských států a příslušných subjektů v nich. Děkuji, pane Danmore za všechny vaše informace. Děkujeme. Určitě budeme dále spolupracovat, protože to je téma, které skutečně je klíčové pro náš výbor. Děkuji za tuto studii a my se budeme pokoušet nalézt skutečné řešení nočních vlaků, protože to je e, v zájmu ekonomiky, e, klimatu a navíc je to i důležité pro sociální vztahy přece, e, protože často ty o ty sociální kontakty ve vlacích. Takže děkuji a na brzy.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 Hello. Tak, dobře. A nyní naši evropští koordinátoři. Děkuji, že jste přijali naše pozvání. Eh, my se budeme zabývat otázkou pokroku multimodality a inovativních způsobů financování a pokrokem v koridorech Severní moře, Středozemní moře a Balt a Jaderské moře. Milí pánové, s velkým potěšením si vyslechneme vaše prezentace a každý eh, z vás bude mít 15 minut, jestli souhlasíte na tu prezentaci. A poté dám slovo po vašich expoze našim eh, zpravodajům, stálým zpravodajům pro RTET, e pan Ertuk Ismail a pan Piper. Pan Piper tu není, myslím, ale určitě ho někdo nahradí. A poté zahájíme rozpravu eh, s ostatními členy. Vítejte a hned dám slovo panu Balášovi. Vy jste koordinátorem pro koridor Severní moře, Středozemní moře a máte slovo na 15 minut, prosím. Děkuji, dámy a pánové. Já učiním prezentaci anglicky, ale poté samozřejmě mohu odpovídat francouzsky i německy. Dámy a pánové, nejprve chci poděkovat výboru TRAN za to, že mi nabídli tuto příležitost, tedy e, nám, tedy nám posledním dvou koordinátorům. My teď eh, vlastně uzavíráme celou sérii slyšení s devíti koordinátory, s kolegy, panem Bodevikem. A mm, vy jste si udělali obrázek, jaký je vývoj eh, dopravní politiky. Ano. Mm, mm, jak vy víte, my Eh, teď v podstatě eh, pomáháme komisi, komisaři a já jsem eh, nějakou dobu také působil v této funkci v komisi, takže vím, jak komisař má málo času, takže my se snažíme nabídnout naši zkušenost, naše schopnosti Evropské komisi a mm, řešit s nimi to velice důležité téma, to znamená síť a infrastruktura. Ale jak asi víte, tak doprava vždycky měla několik dimenzí. Za prvé nabízí evropskou přidanou hodnotu, že propojuje členské státy, řeší eh, přeshraniční kapacity, tyto problémy a také i v podstatě vytváří eh, stejné evropské normy. Takže to od samého počátku od doby Jacques Delorse, vlastně to máme, kdy on poprvé vytvořil takovou mapu těch velkých eh, sítí dopravních v Evropě, velkých těch eh, tras a poté vznikl ten víceletý finanční rámec a iniciativa Evropské komise, to znamená vytvořit takový dlouhodobý program s dvěmi eh, termíny 2030 a 2050 50. Do roku 2030 se má vytvořit eh, síť pro integrovanou Evropu a 2050 komplexní síť, ale multimodální síť, multimodalita, to byl velký problém tohoto nového přístupu. To znamená neřešit odděleně železnice, vodní cesty a podobně, tak jak se to dělalo v minulosti, ale všechno propojit. A teď si dovedete představit celou tu eh, veškerou tu výzvu, která před námi stojí. Eh, no, když jsme začali na základě nového mandátu, který odsouhlasil Evropský parlament a Rada, od roku 2014, eh, tedy ten čtyřletý mandát, eh, to se všechno teď blíží, ten termín. Na mapě hm, tady ty trasy, které propojují několik členských států, nejenom to ukazuje, v čem je tedy přidaná hodnota Evropské unie, Mm, zájmu multimodality. A naším cílem dnes je tady více zdůraznit tu multimodalitu paralelně s e, naším eh, s tím geografickým propojením. My zde používáme takový obecný termín eh, stávající a plánovaná infrastruktura veškerého transportního mixu. Ano, nikdy neříkej nikdy, e, e, nikdy říkej všechno a nemůžete si být jistí, že jste tam pokryli všechno. To nikdy nevíte. Vlastně my tady pokrýváme silnice, železnice, vodní cesty a eh, přístavy, tedy jak vnitrozemské, tak přímořské, a letiště i produktovody. Nedávno jsem v Holandsku navštívil eh, pro produktovody, které propojují chemické továrny. A v podstatě to je velká výzva, protože tady vy můžete vytvořit takové propojení, takový produktovod, mm, za dva roky to postavíte a bez toho, aniž byste nějakým způsobem eh, narušovali vlastnická práva, prostě vy to otevřete, uzavřete a máte tam produktovod, propojení a otázka je, jak to potom eh, dát k dispozici eh, veřejnosti a podobně. Ale to je zcela ideální pro některé suroviny a tekutiny. Takže to to nám dalo určité nové myšlenky. A je, na jednom semináři s koordinátory jsme zjistili, že eh, i třeba krátká vzdálenost mezi dvěmi letišti, eh, že tam nemusí se eh, dopravovat zboží, tedy letadly, ale hm, že třeba kratší to bude nákladními vozy. To se všechno teď vyvíjí a já bych chtěl uvítat otevřenost Evropské komise, která velice vstřícně přistupuje k novým technologiím, jako digitální přístupy k, no, k těm inovacím, jak je vstřícná. Ano, to je v podstatě původ eh, té multimodality. Je třeba všechno skombinovat a mít na paměti náš hlavní cíl. Nízké emise uhlíku, eh, nízká spotřeba energie, nulové emise a také tlačit na Evropu, aby šla cestou racionálnějších, zdravějších řešení. Víme, že silnice jsou přeplněné, silniční doplava produkuje nejvíce emisí CO2 a my jsme na druhém místě, pokud jde o dopravu, tedy po energetice, co se týče dopadu na životní prostředí. A my jsme tedy začali tím, že jsme začali kombinovat eh, propojení členských států eh, s propojením těch eh, různých způsobů dopravy, abychom dodali tomu novou dimenzi a nové aspekty modernizace, tedy jak modernizovat technologický vývoj. A my dnes nejenom se zabýváme transportními kapacitami, ale celou politikou, transportní politikou. A to je třeba zdůraznit. Pro mě někdy to vypadá jako taková rubiková kostka, kterou znáte, jak s ní točit. Takže my ty s tím točíme. Modalita členské státy investice. Multimodalita to je je tedy problém. I geograficky byli jmenováni koordinátoři, kteří mají na starosti ty jednotlivé trasy na mapě, to bylo, ty byly jmenováni, a my jsme se přihlásili jako dobrovolníci. A já jsem mm, u zrodu multimodality, protože pro mě to bylo velice zajímavé a mm, my jsme začali spolupracovat s různými eh, odděleními komise, abychom šli do eh, detailů Mm, těchto řešení a předložili jsme velice zajímavý materiál, a to je ten první, první pokus vlastně e, pojmout, co to je multimodalita a jak ji využívat ku prospěchu e, budoucí dopravní politiky. A paralelně s tímto další e, čtyři dokumenty byly připraveny a jeden se týká inteligentních dopravních systémů, velice problematická věc. A další se týká nových technologií a inovací. A třetí, integrované eh, městské dopravy a třetí, dále a další to je spolupráce se třetími zeměmi. My jsme si uvědomili, že tady eh, se to překrývá hodně, poněvadž když například jde o ty městské dopravní uzly, tak eh, to je prostě propojení multimodálních způsobů dopravy, to je výzva pro inteligentní dopravní systémy a tak dále. A myslím si, že co nás velice liší, co to, co nás velice liší v tomto zbytku, já, to je spolupráce se třetími zeměmi. Zde eh, skutečné externí hranice, to není konec světa tedy Evropské unie, ve dvou smyslech. Od včerejška eh, se začalo vyjednávat o Brexitu, takže víme, že lze i zvrátit ty hranice. Z vnitřní hranice se stane hranice externí. Ano, a bohužel eh, ta integrace není jednosměrná v Evropě, ale externí hranice si zaslouží zvláštní zacházení. My máme eh, určitě velké problémy. Jeden z nich eh, třeba Švýcarsko je v srdci Evropy a není to člen EU. A pro dopravu velice důležité. A potom eh, Norsko, například pokud je o Schengen, je to náš úzký partner, mm, volný obchod v rámci Evropského hospodářského prostoru a takže, takže a propojeno je zvláštními bilaterálními smlouvami. A potom Západní Balkán, poslední velká výzva, Západní Balkán, Rumunsko, Bulharsko, které vstoupily do EU, to znamená, že v podstatě teď mm, eh, mm, tam vznikla taková enkláva. A co mi udělat teď s tou dopravou v tomto? my to děláme ku prospěchu EU všechno, protože když jsme e, propojeni, tak Chorvatsko, Rumunsko a tak dále, tak my v podstatě nám jde o intrakomunitární zájmy toto, v tomto. A to je další příklad. A já tady to říkám, poněvadž máme na mysli všechny tři, hlavně tyto tři příklady, kdy musíme nějakým způsobem vyřešit Brexit. A tady přejdu eh, tedy ten můj koridor v, v kontextu času, který mám, protože vlastně včera se začalo vyjednávat o Brexitu. A můj bývalý kolega Michel Barnier, my jsme si byli velice blízcí v Evropské komisi a já velice ho respektuji, protože to je pro něj velký úkol, největší úkol teď, co se týče našich eh, externích a interních vyjednávání, to je Brexit. Já jsem měl tu výsadu, že eh, jsem byl jmenován eh, tímto zpravodajem a to mě velice potěšilo, že mohu řešit multimodální dopravu od Skotska, včetně Irska, Spojeného království, Benelux a směrem do Marseille. Takže to je, to, to je ten můj úsek. To bylo vynikající, ale později jsem si uvědomil, že v podstatě z těch koordinátorů eh, jsem pouze sám zapojen do Brexitu a my eh, v dopravě my jsme připraveni, až přijde ten den. Ono to nebude tak brzy protože je evidentní, že Brexit eh, začal s velkými otazníky, jak uspořádat eh, ten stávající režim předtím, než se začne vůbec vyjednávat o budoucnosti. Jak uspořádat i účty, vyřešit účty mezi EU a Spojeným královstvím, to je další téma. A doprava by měla Mm, také být jaksi velice podstatná pro ten eh, nový, dokud, dosud neznámý vztah. A pot, potom je to otázka finanční, co se udělá s těmi projekty, které jsou v běhu, je jich hodně. Prozatím my přistupujeme ke Spojenému království jako k členskému státu, samozřejmě. A osobně bych eh, trval na tom, že bychom měli zachovat kontinuitu tohoto koridoru Severní moře, Středozemní moře i do budoucna, poněvadž je to v, vzájem, v našem zájmu, eh, v, ob, v našem vzájemném eh, zájmu i zájmu Spodného království, tedy mít takovéto propojení infrastruktury, je to důležité pro britský trh a zapomínáme na Irsko, eh, tedy Irsko, propojení s Irskem, pozemní propojení s Irskem a potom ten hraniční režim mezi Severním Irskem a Irskem, no to také bude e, muset být řešeno, ale to je spíše otázka politická než dopravní. Ano, tak jsme připraveni a zanalizovali jsme mm, i eh, ten norský a švýcarský model, i západobalkánský model, tedy jak vložit vlastně velice blízkou zemi, která bude tak jako těsně pod úrovní členství, ale nebude se tak vzdalovat od členství. To je velice optimistické hodnocení z mé strany. Já doufám, že tam nebude příliš velká distance mezi členstvím a budoucím statusem. Prozatím ale ten status je úplně neznámý. Pokud jde o e, ten koridor Severní moře, Středozemní moře, tak tady my jsme již konali 10 for, e, jde o to propojit šest členských států a mm, všechny ty dotčené subjekty z celých, ve všech, všech dotčených regionů. Vytvořili jsme dvě pracovní skupiny, jedna byla méně populární s těmi regiony, regiony a druhá byla velice populární e, ta se týkala vodní dopravy, tedy námořní i vnitrostátní. S mým poradcem jsme eh, vykonali asi 15 návštěv v členských státech. My jsme navštívili hlavní ty největší projekty, a které absorbovaly eh, to hlavní gro spolufinancování a my jsme vyprodukovali dva pracovní plány, třetí se teď připravuje, to bude závěrečný dokument. A v tomto roce 2017 jsme měli 350 projektů na seznamu. Pak, když se podíváme na čísla, tak 116 jsou ty vnitrostátní vodní cesty a 92 jsou železniční. Ale když se podíváte na e, ty e, náklady, tak z, z těch 70 miliard polovina jsou železniční. Polovina jsou železniční projekty a silniční také mají velký podíl. Železnice 33 miliard a silnice 17 miliard. Největší projekty je ten vnitrostátní eh, vodní systém Seine-Nord Europe Canal. Tedy hm, eh, eh, a potom je to dublinský projekt a hm, potom v Nizozemsku jsou projekty dva železniční, kolem Amsterdamu jenom, Brusel a Antwerby. O, to jsou ty obchvaty, potom v Lyonu projekty dva, potom v Marseille dva projekty. Eh, propojení metro na eh, propojení eh, potom v Dublinu terminál a Kork, mm, přístav Korku, velice zajímavé projekty, které budou dlouhodobě užitečné pro evropskou dopravu. Nemám už čas, já se omlouvám, mohl bych pokračovat dlouho a dlouho. Těch informací je spousta, ale doufám, že budete mít otázky. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, děkuji, pane Baláši. A teď si vyslechneme pana Bodeviga, pokud souhlasíte vy jste koordinátorem pro koridor Balt Jaderské moře. A takže máte 15 minut také a poté zahájíme diskuzi. Merci bien, Madame Cher. Äh, ich werde auf Deutsch sprechen, freue Budu mluvit německy. Äh, jsem velice rád tomuto pozvání a äh, myslím si, že jsem tady vlastně poslední eh, koordinátor, který tady promluví. Mám dva body. Jednak je to horizontální téma, eh, a sice nové eh, finanční instrumenty, o kterými jsem se zabýval tady už v minulosti, ale já bych rád začal krátkým přehledem pokroku, kterého se nám podařilo horizontálně dosáhnout. Tento koridor je velmi zajímavý, eh, poněvadž eh, se účastní pouze šest členských zemí, ale máme řadu velkých projektů. Eh, vidíte, že k tomu patří Gdaňsk, Štětín a další, to je za to výchozí bod a končí to na pobřeží Jadranu. Máme samozřejmě za cíl naplnit toto životem. A proto jsme také v posledních letech eh, zahájili eh, mnoho, mnoho eh, aktivit. Tady vidíte řadu toho, co se nám podařilo už vlastně zavést. Mm, nám se tady podařilo vlastně toto analyzovat eh, v rámci TNT a také eh, nové, eh, nová opatření. A my jsme toto tedy porovnali se standardy TNT, které bychom rádi splnili do roku, do tedy příštích let a těšíme se samozřejmě, že také to vyplývá de facto eh, z eh, naší úlohy evropských koordinátorů. Já tedy eh, začnu železniční infrastrukturou. Myslím, že tady máme velice zajímavý projekt Pipeline, kde říkáme, že tedy chceme investovat a nepřejeme si, aby to, co přistane v přístavbu, aby dále pokračovalo výhradně po silnici. Jsou to různé důvody, včetně ekologických. Znamená to ovšem splnění určitých standardů, to je zejména elektrifikace. E, tady už jsme opravdu daleko, toto máme de facto už téměř splněné, ale potřebujeme další investice, zejména do e, Eh, rychlosti eh, železnic, přístup ke železnicím a délka vlaku a ERTMS. Eh, tady jsou tedy různé důvody, které nám stojí v cestě, částečně jsou to specifikace, částečně délky vlaku. Tak toto je jeden bod našich velkých úkolů a druhý bod to jsou ty šesti železniční, šest železničních spojení a e, dvě e, silniční, což jsou tady e, naše infrastrukturní problémy. Jestliže máme tedy hotového, hotových 80% koridoru a ten zbytek se musí zase překládat ze železnice na silnici, ale pak už se to tedy zpátky na železnici nedostane. Proto tedy naším cílem je koordinace plánování při realizaci, realizaci těchto plánů. Já si myslím, že eh, pokud se týče struktury, eh, podařilo se nám leda z čeho dosáhnout posledním roce. Tady eh, my máme pět priorit pro ten druhý pracovní plán. Nejvyšší prioritou jsou pro nás jasně investice do přeshraničních bodů. Tady e, máme kritické problémy a na to, mm, snažíme se pracovat eh, co nejintenzivněji. V loňském roce jsme tady zažili nejeden úspěch, ale pořád ještě Eh, řešíme mnoho problémů. Důležité bylo, abych došlo k bilaterálním dohodám, které jsme vyjednali a podařilo se nám je také podepsat. Máme celkem 20 kooperací, které nyní eh, tedy už eh, konečně fungují, to je velký úspěch a ukazuje se, že členské země mají velký zájem využít, tedy vyřešit problémy. Nicméně problém byl s tím přes hraničním dialogem. My jsme tedy přizvali všechny eh, možné hráče. Eh, máme tady problémy, které se řeší těžko a které jsou tedy strukturálního, eh, strukturální povahy. Například železniční spojení mezi Bratislavou a Vídní to funguje skvěle a na druhé straně máme Eh, spojení eh, po silnici mezi Brnem a eh, Vídní, to je vlastně už z Prahy přes Brno a tak dále, tak tady je to obtížné, poněvadž tady máme řadu nesynchronizovaných kroků při plánování a my se snažíme zejména na hranicích tyto mezery překonat. My máme celkem 530, 535 projektů, které jsme tedy identifikovali a analyzovali a chceme, aby do roku 2030 byly všechny tyto projekty realizovány. Je to vysoká ambice, ale podle mě je to nezbytné. K tomu budeme potřebovat téměř 75 miliard eur, z čehož eh, skoro polovina, 630 miliard, připadne na 140 železničních projektů. To je, myslím, celkem velice dobrý e, směr. Ale dalším problémem je to, že 4 a 40 investic e, máme tedy dobře zafinancovaných, ale 650 tam tedy peníze nemáme. A to znamená, že my kromě veřejných prostředků budeme muset najít nějaké smíšené eh, nebo soukromé, eh, soukromé modely. Eh, čili nám tedy chybí 1,9 miliard eur na grantech z CEF. To je hodně velká mezera, čili budeme muset hovořit s EIB a také s vedením EFSI. Eh, teď musíme tedy eh, postoupit dál, že jakmile položíme koleje, tak je třeba je nějakým způsobem využít. Eh, mm, drží, daří se to tady například v případě dálnice A4 mezi Triestem a mm, Benátkami nebo v oblasti polských přístavů. Eh, samozřejmě, že eh, je to otázka financování. Eh, máme různé modely financování prakticky pro všechno, ale ne pro železnice. A pro mě z toho tedy vyplývá, že potřebujeme stabilní zásobu, stabilní proud těch projektů, tak aby se využívaly, ale zároveň tedy eh, Eh, potřebné financování a potřebné sladění s prioritními ekonomickými projekty. I když třeba eh, ten původní cíl koridoru je trošku jinak. Potřebujeme dotace zejména do železniční infrastruktury, Eh, poněvadž tady de facto privátní investice, v podstatě tady pro ně není prostor eh, a veřejné investice nestačí. Tady by mohlo pomoci EFSI, ale tady je pak otázka, jaké další prostředky by bylo možné aktivizovat. Eh, rámec plánování a doprovodných opatření tedy je v této souvislosti velmi důležitý. No a teď přecházím ke zprávě CBS. Asi víte, že jsme to už kdysi intenzivně projednávali v tomto výboru, aby bylo jasné, kam, kterým směrem pokra- chceme pokračovat. Navrhli jsme 12 doporučení a nyní e, mění se časy, tak je musíme také upravit. A proto se snažíme tedy uzavřít tuto eh, mezeru. Nám máme tady eh, potřebu 750 miliard, eh, máme celkem vlastní prostředku nějakých 24 miliard a uvidíme, co tedy FC a EIB zde může pro nás udělat. Čili skutečně nám tady chybí hodně, i když započteme strukturální fondy, ale eh, v podstatě je to nezbytné pro to, abychom měli eh, v Evropě skutečnou mobilitu. Eh, my jsme prezentovali zde už akční plán CBS z roku 2015. My, je, my ho nyní upravujeme, abychom dostali mm, současným požadavkům. Když se podíváte na tento snímek. Vidíte tady těch 12 doporučení z roku 2015, ale my jsme je eh, sladili eh, s Junkrovým plánem. Vidíte, že jsou přečíslovány oproti první zprávě a pro nás je tady důležité, abychom eh, měli stabilní přísun projektů. Samozřejmě to není jednoduché, musíte se nejdříve nedostat ke a teprve potom můžete začít uvažovat o alternativách. Přesto si myslím, že je velice důležité, abychom dále v tomto směru pokračovali. Eh, tady vidíte zprávu o pokroku, tady průběžnou zprávu, tady vidíte, že máme přeházené priority a je není jasné, že nám jde o zdokonalení Eh, postupu vypisování eh, výzev a zadávání zakázek. Eh, my bychom potřebovali nové postupy, aby se projekty mohly realizovat rychleji a tady skutečně bylo nutné, aby naši koordinátoři získali praktické zkušenosti, tak jak to dříve nebylo možné co se nám eh, dosáhlo. Třeba máme eh, studie o, povola, o povolování, vydávání povolení příslušného DG a to skutečně je velmi užitečné. A eh, my se budeme řídit s tím, co je zde doporučeno. Také třeba máme statistická pravidla o PPP z Eurostátu, tak tady jsme změnili, zlepšili eh, výpočty. Pak tady máme Solvency 2 a Basilej 3. Tady jsme také eh, se soustředili na podíly vlastního kapitálu, ale jsou tady ještě eh, další otázky a nejenom tedy ty povolovací postupy a podobně. Jasně chci říci, že chceme na podzim tohoto roku zveřejnit eh, průběžnou zprávu, budeme o ní ještě debatovat a eh, chtěli bychom tedy eh, vyjasnit v to, které projekty skutečně musí, které nemohou a, a se realizovat a tak dále. No a zdá se, že mi tady chybí jeden snímek, takže než vám poděkuji za eh, pozornost, ještě říci toto. Včera jsme měli společné zasedání eh, s členy kabinetů a eh, řekli jsme, že chceme monetizaci externích nákladů, to je novinka, na to jsou z nové prostředky k dispozici, ale jsme hovořili o blending cost, a to znamená zkušenosti s možným kombinováním různých zdrojů financování, mm, pak eh, chceme eh, eh, nový computer training, zejména pro přeshraniční projekty, dále chceme jednokontaktní místo pro získávání povolení a dále v rámci EIA e jsme hovořili o vysokých standardech, ale zároveň realistických. Čili bude to velmi zajímavé a Eh, určitě budeme moci tady o konkrétních výsledcích ještě debatovat. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji. Eh, pane Podeviku, děkuji za tuto skutečně závratnou prezentaci. Ta čísla, ano, 150 miliard, 700, 750 miliard potřebujeme do roku 2030. 2030, no to je hned. Jak tedy Eh, anticipovat eh, eh, ty finanční nástroje, abychom skutečně mohli začít. Protože pokud ten koridor nebude realizován, budeme mít problém. Takže hned zájem diskuzi. Náš zpravodaj. Náš koordinátor, ano. Tak to. Pan Win van den Kamp. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Paní předsedkyně, děkuji vám. Je vždy mimořádným potěšením, když eh, koordinátoři pro eh, koridory TNT eh, navštíví náš výbor, protože to je vlastně stělesněná praktická Evropská unie. Je politování hodné, že je přítomno tak málo kolegů protože konec konců hovoříme o obrovských investicích eh, v našich vlastních eh, volebních obvodech, zejména mm, pokud jde o tyto komplexní sítě. Ale my musíme eh, kázat přítomným, tak jako e, faráři a nikolik nepřítomným. A e, tudíž moje otázky. První vás asi neudiví, ale položím ji přesto. Koridory ten t a koordinátoři, e, kteří modernizují svá témata. Pan Baláš tady hovořil o inteligentních dopravních systémech, o udržitelnosti dnes věnujeme stále více pozornosti multimodálnosti a také eh, sousedním zemím, těm, které nejsou členy Evropské unie ale jak se to má s eh, dopravními eh, smrtelnými nehodami. Včera jsme o tom hovořili také. E, těch obětí je e, velmi mnoho. Nedalo by se, e, nedala by se vypracovat studie o koridorech TNT a nehodách, dopravních nehodách a obětech dopravních nehod. Mají sítě TNT také dopad na počty obětí dopravních nehod? To by byl můj dotaz. A pak druhý dotaz alternativní financování. Pan Bodevik před dvěma, třemi lety sepsal rozsáhlou zprávou ještě s dvěma dalšími autory na jejichž jména si nevzpomenu nyní, ale co to znamená pro praxi. Hovoříme tady o blending, hovoříme o Evropské investiční bance, FC1, FC2. Ale má to skutečně eh, nějaký efekt? Hezká slova nám nepomůžou. Takže otázka na pana Bodeviga. Čeho bylo dosaženo v tomto ohledu? Je nyní k dispozici více finančních prostředků než před dvěma roky? To je moje otázka číslo dvě. A pak souhlasím s panem Balážem ohledně Brexitu. Na jedné straně je zde politika, na straně druhé doprava. My se nyní pohybujeme v dopravě a já s vámi naprosto souhlasím. Pokud ještě eh, nebyl Brexit završen, tak eh, koridor Severního moře středozemního moře eh, má eh, dále být budován, eh, mm, protože pro vnitřní trh potřebujeme dobré propojení mezi Irskem, Británií, Anglií a Evropskou unii. Takže politika je jedna věc a doprava druhá. Dále potrubí pan Baláš nenavštívil Holandsko, ale Nizozemsko, to je drobný rozdíl. Eh, nejde tedy o Holandsko, ale o Nizozemsko. Doufám, že eh, jste vtip pochopili, protože existuje eh, rozdíl mezi Holandiany a Nizozemci. Holandiané jsou nesmírně arrogantní lidé. Pokud jde o potrubí, tak ta potrubí jsou podhodnocena, podceňována. Univerzita v Delftu Eh, se zabývala eh, dopravou v rámci potrubí a o tom bychom se měli také eh, informovat více. Dále otázka na pana Baláže. Propojení Sena Šelda. Slyším, že povolovací řízení postupuje velmi pomalu a ve vesnicích panuje chaos, protože tudy vede široký kanál a my známe inovační natření průměrného francouze, které je omezené. Takže jak to vypadá s tím propojením eh, Sény a Šeldy? Dále navštívili také eh, přístav v Marseille existuje eh, prezentace nebo projekt eh, propojení eh, mezi Marseille a Amsterdamem má se jednat o přepravu chladírenských vagonů kolejových, tedy vozidel. Má to perspektivu, jak to postupuje a dále. Budoucnost dráh v Polsku. My jsme eh, s panem Izmálem už hovořili o eh, hlučnosti z železnic, což je v Polsku obrovským problémem. A co dělá koordinátor v této oblasti? Já sám jsem navštívil Koper, který eh, si přeje dvoukolejnost právě pro přístav Koperu. Jaká je situace tam? Můžeme se posunout dále? této věci. A pak ještě další dvě krátké otázky. Ve vaší prezentaci jste hovořil o 1,92 miliardách finančních prostředků jsou zahnuty do těch 40 které eh, již byly zafinancovány, anebo je to ještě k dispozici. Takže bylo to už vynaloženo, anebo je to ještě k dispozici, tato částka 1,92 miliard. A na závěr eh, statistické zprávy eh, o projektech PPP. Znamená to, že eh, metro v Lutichu bude přece jenom postaveno, protože tam byly určité problémy, protože mm, to nemohlo být zafinancováno z důvodu belgických státních dluhů. Děkuji. Děkuji, pane Ertuk zunächst herzlich willkommen auf... Ano, nejdříve srdečně vítejte, já vás zdravím, eh, oba pány, pana Baláže a Bodeviga. Děkuji, že jste zde a děkuji za prezentace. Je v nich vždy něco nového, ale obecně se dá říci, že eh, se to ubírá správným směrem, i když někdy trochu pomalu, ale faktem je, mm, že se to posouvá. Děkuji také komisi. Nej nejskvělejší projekt komise za poslední dekádu. Ehm, je to něco, co skutečně přispěje k tomu, abychom se lépe propojili eh, a provázali naši infrastrukturu. Nejsou to plané eh, řeči. Já patřím k těm, kteří dopravní politiku eh, srovnávají se zemědělstvím. V roce 1992 byla tedy ta eh, zemědělská politika ze společenština, stala se tedy eh, celoevropskou, eh, byla postavena na evropské nohy v uvozovkách, vybavena jedním rozpočtem pro všechny členské státy. Ideální představa pro nás, pro všechny zde ve výboru by bylo mít to tež odvětví dopravy. To bude obtížné bez změny smluv, ale Myslím si, že určité mezikručky už v tomto směru můžeme činit. Moje otázka na pana Vodeviga. Hovořil jste o rozdílu mezi silničními projekty, kde je snažší získat soukromé finanční zdroje, na rozdíl od kolejových projektů, kde jsou rámcové podmínky jiné. A pokud jsem vás pochopil správně, tak jste řekl, že je nutno uvažovat o tom, do jaké míry se daří e, získávat veřejné zdroje, jelikož soukromé nepřipadají v úvahu. Jak se to daří? E, tatáž otázka na Evropskou komisi. Uvažujete již o tom, jak tuto mezeru ve financování e, zacelit? To je první věc. A pak, pane Bodevigu, hovořil jste, pokud jsem vás pochopil správně, o studii věnované PPP, eh, tedy eh, partnerství veřejných a soukromých subjektů, eh, jaká je možnost realizace, jaké jsou potíže ve financování a tak dále. Dalo by se znázornit na několika příkladech, jaký byl výsledek té studie o PPP? už i proto, že eh, tyto, mm, eh, tato partnerství soukromých a veřejných subjektů jsou předmětem politické diskuse. Někteří tvrdí, že neexistuje ani jediný projekt, eh, který by tedy byl realizován v rámci, v rámci PPP, kdyby veřejnost, veřejný sektor měl k dispozici a naopak. A poslední bod, což mě také velmi zajímá, to jednotné e, pořizování a také jednotné plánovací centrum. To navazuje na to, co jsem uvedl e, v úvodu, e, jakýsi celoevropský režim pro evropskou dopravní politiku. Co přesně si lze tím představit? Je to jakýsi evropský, evropské tedy standardizační řízení, to by mě zajímalo. A poslední dovětek a osobní douška. Hovoříme o 750 eh, milionech eur na nadcházející tři roky, tak to je určitě eh, velká částka, ale když Čína investuje 900 miliard do eh, projektu hedvábné stezky, tak myslím, že Evropská unie je stále ještě příliš skromná pokud jde o financování tedy v rámci 28 nebo 27 členských států. Děkuji vám. Děkuji, pane Ertugu. Nevím, stále jednoho dne budeme mít eh, hedvábnou stezku v Evropě, ale je dobré aspoň se pustit do investice. Dobře, pan Telička, máte slovo. Uh, thank you and also welcome uh, from my side. Uh... Děkuji a e, také vás vítám u nás. E, někdy je e, problém prostě uchopit debatu. Tady v Evropské unii, že to má samozřejmě spoustu komplexních dimenzí a my možná v eh, omezeném čase eh, můžeme tedy eh, se spíše snažit soustředovat na politiku, politickou stránku věci. Já bych tady chtěl možná právě přispět tomu politickému aspektu, třeba pokud se týče třeba také toho přísunu projektu a hovořili jste také o dopravní politice v, této, v tomto kontextu Já bych chtěl říct, že tady se vlastně setkávají ty jednotlivé politiky, dopravní a další. Já si skutečně cením vašeho přístupu a vašeho pohledu na věc. Možná, že by bylo dobré, kdybyste to trošku rozvinuli, poněvadž byste hovořili o propojeních a já bych tomu možná ještě přidal něco, co nezasnělo, a sice Možná, že právě těch propojovacích tras máme příliš málo a tady eh, eh, vlastně se ta dopravní úroveň setkává s energetikou, takže to jsou záležitosti komplementární. Mě by třeba zajímalo, eh, jaká by byla vaše politická doporučení komisi této oblasti energetika a doprava. Také pokud se týče tomu, co bylo řečeno, tedy k těm Eh, té externí hranici eh, pro koncepce TNT. Eh, my vlastně se potýkáme s tím, že mm, před deseti lety tady mm, příslušná politika nebyla. My tedy za 10 nebo 25 let tady zase budeme mít další koordinátory, kteří vás nahradí a ti budou hodnotit efektivnost a účinnost tady toho, těchto politik. Vy jste hovořili o západním Balkánu a možná, že tam bychom mohli být také ambicioznější. Ale pokud se týče Velké Británie, Evropa eh, si přeje tedy to, aby eh, ten vztah s Evropskou unii byl možná jenom o něco slabší a volnější než v případě, v případě eh, plného členství. Ale, ano, mě by zajímalo, eh, tedy my určitě chceme ten koridor udržet, ale budeme aktivní eh, ve vyjednávání s Velkou Británií v tom smyslu, že by tedy ten eh, koridor dostal větší důležitost. A pokud se týče multimodální dopravy, tak já vím, že letecké dopravy se koridory netýkají, ale pokud se třeba týče té multimodality, tak my v současné době nevíme, kdy a jak bude vypadat dohoda o leteckém provozu mezi Evropskou unii a Británií. Čili tady je, myslím, skutečně řada dalších eh, bodů eh, a pohledů na věc, čili já určitě budu tedy eh, podporovat váš pohled a tento koridor může být jedním z těch spoju, spojovacích eh, článků. Vy jste hovořili o eh, vlastně eh, že, pardon, o hraničních přechodech, která jsou úzkými místy. Ale ono se může stát, že ještě daleko více překážek bude na teritoriu členských zemí a Eh, to bych chtěl propojit eh, s plánováním. Mnozí hovořili o eh, financování a lítali tady miliardy. Tady určitý pokrok je, ale já mám dojem, že není dostatečný, protože plánování jednotlivých členských zemí se na těch hranicích nesetkává a v tam tím právě vznikají ty překážky já nevím, eh, my tady hovoříme třeba o té stále neexistující dálnici mezi Brnem a eh, Vídní, čili tam, tam eh, se to sice nějak setkává, ale prostě pořád to nebude hladký koridor. Mě by zajímalo, jestli z vaší zkušenosti by nebylo dobré, aby komise nějakým způsobem podmínila ty domácí procesy plánování a financování, poněvadž já myslím, že tak by mohlo leco fungovat lépe. Další projekt v tomto kontextu. Eh, ano, eh, ta vaše zodpovědnost za koridor, to je velice zajímavá věc, ale třeba eh, díváte se také na koridory v souvislosti s modernizací stávajících koridorů, například v, v Polsku. Dobře, tam se možná eh, hovoří o jaksi těch, té modernizaci železnic třeba na nižší rychlost, ale je tam nějaká harmonizace. A na závěr eh, mám tedy otázku na oba. Myslím, že tady nejde zas a tak o standardizaci eh, zadávání veřejných zakázek, ale spíše myslíme si, že ty všechny procesy od A do Z musí být v jakémsi souladu. Čili my za dva roky budeme zase v volební kampani, nová komise, nový parlament, čili mě by zajímalo, tato komise bude ještě rozhodovat o tom, jak bude vypadat eh, dopravní politika TNT v budoucí dekádě. Co byste doporučili vy? Já vím, že tady těch eh, problémů a, a překážek na cestě je mnoho, ale eh, kdybyste měli vypíchnout dva nebo tři body na základě vašich zkušenosti, které by to urychlily. Protože já si myslím, že skutečně eh, do roku 2030 spousta těch plánů nebude naplněná. Děkuji, pane Teličko, pan Kramer. Ano, děkuji vám a také vítejte srdečně mezi námi a děkujeme také za prezentace. Samozřejmě je to vždy napínavé a my jsme nyní hovořili o tom obecně. Já se chci dostat k, i k detailům a zeptat se, proč nevidíme žádný pokrok, anebo eh, jak bychom v tom my jako parlament mohli pomoci. Nejoblíbenější je propojení z Bruselu přes Lucemburg do Štrasburku. To je katastrofa Jste na cestě 5-6 hodin, každý měsíc víme, že jednou za měsíc budou tedy vlaky narvané a není tam ani jídelní vůz a restaurační vůz. A ty tři eh, nebo dvě země se ani neumí domluvit na ehm, vylepšení té eh, tratě. Eh, leží na koridoru. Proč to je? Kdo to blokuje? Slyšel jsem na straně jedné, že Lucemburčané mají o to velký zájem. Jsou přesně uprostřed, ale pak nechtějí Belgičani nebo Francouzi krizi nebo naopak. Takže je v tom určitý pokrok, alespoň v debatě a v čem e, jsou překážky a e, jak je odstranit, jak můžeme přispět. Druhý bod, spolupráce mezi Antwerpem, e, Antwerpy a Rotterdamem, Zebrücke a Dürkheim, přesun na koleje ty tam jsou, ale proč se to nestane, proč se to nerealizuje, v, čem, v čem jsou blokády, kdo z jakého důvodu blokuje a samozřejmě přeshraniční kolejové spojení nad Žilinou mezi Slovenskem a Polskem. To je nevýslovně nekvalitní. V podstatě eh, by to mělo mít vyšší prioritu eh, a i zde se o tom hovořilo, jaká je reakce členských zemí, takže ty německé znám, proč by to nemělo být, ale tedy proč um, jsou proti tomu ostatní. Peter Baláš um, poukázal na Eh, třetí eh, státy. Eh, mohu říct, když se podívám na některé třetí země, tak bych byl rád, kdyby Evropská unie byla tak daleko. V roce 1996 jsme uzavřeli Luganskou smlouvu. Tři evropské členské státy a Švýcarsko jako třetí země. Rotterdam, Ženeva, Janov, nejdůležitější koridor v Evropě. Všichni to podepsali, tunel je hotov, byl otevřen v loni, má tam i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 s těmi přípojkami v Itálii nebo Německu se nestalo nic, nebo Němci alespoň říkají až v roce 2041. Myslím, že to je blamáž pro Evropskou unii. Švýcarsko to udělalo, vybudovalo tunel, ale jsou to tunely bez přípojek a to jsou skutečně promrhané peníze. Takže co se děje, jak reagují na to, proč se to neuskutečnilo a proč se 20 let na tom nic eh, nedělalo. Švýcarsko ten tunel vybudovalo, ale mm, eh, v Německu mělo před třemi lety 19 milionů. A um, co tedy můžeme uh, dělat, jaké jsou reakce? V Itálii se trošku něco postavilo, ale také s penězi uh, ze Švýcarska. Pak mě ještě udivilo v případě, v prezentaci pana Bodeviga, že má vzniknout nový koridor z Polska přes Bratislavu a pak panonskou nížinou do Koperu. To údajně bylo již schváleno. Maďarsko o to požádalo a Polsko také. Rakušané byli proti, protože eh, mají strach kvůli eh, Semering tunelu, takže proč se to ještě nevynožilo? Není to ještě oficiální, ale to by byla alternativa, která by byla i eh, rychlejší hm, přes tu panonskou e, nížinu, kde stačí položit druhé koleje a elektrifikovat. Takže proč to chybí? A pak Bratislava, Vídeň, to by také skvěle fungovalo, jsem právě slyšel z vašich úst. Hm, ještě si e, vzpomínám, váš kolega se již usmívá poťouchle, ale e, před 10-11 lety, když jste byl koordinátorem pro tuto trať Paříž-Bratislava tak bylo jasně dohodnuto, že eh, ta trasa ehm, bude procházet eh, letištěm ve Švechatu. Z Vídně eh, na Švechat máme ehm, díky novému nádraží skvělé spojení, ale tím to končilo. To spojení na sever ehm, od Švechatu by mělo být posíleno. Na jich již existuje, ale to centrální spojení, multimodální přes letiště ve Švechatu, tedy propojení obou měst, neexistuje. Když jedu vlakem, tak se ptám vždycky výpravčího eh, a on mi říká, ne, nikdo na tom už nemá zájem nebo o to již nemá zájem. Takže prosím o odpověď k tomu. A poslední bod, multimodální charakter. My jsme vedli debatu před chvíli o nočních vlacích. To má právě výhodu té multimodálnosti, protože um, tedy jakou roli to hraje jako multimodální eh, Eh, modálnost eh, protože cestovní eh, ruch má konjunkturu, zejména cyklistika a v těch nočních vlacích můžete přepravovat i kolo, jízdní kolo mm, všechny tedy eh, nové vlaky i obnovené vlaky, například eh, Railjet v Rakousku, mají samostatné oddělení pro kola. V Německu tomu ještě tak není. A pak integrace, máme koridory, máme Eurovelo eh, a Tady se hovoří také o rozvoji cyklistických stezek, které přináší ekonomicky velké zisky. Poslední bod. Peníze, to je sice všechno hezká věc. Už 20 let diskutujeme o PPP. E, Německý účetní dvůr vypracoval analýzu, která podle níž všechny projekty PPP byly dražší, než kdyby je realizoval stát. A v rámci EFSE také za, zažíváme, že to jsou peníze schválené bankami a pak jde o to, jak ty peníze opět získat zpět a nejlépe eh, silniční dopravou, protože mm, eh, tam to jde rychleji. Takže potřebujeme nejenom finanční nástroje, ale hlavně politickou vůli. A díky ní bychom toho dokázali eh, mnohé. Německo například chce dát 4 miliardy k dispozici na elektromobily. To nebyl problém, ale drobné díry ucpat, jako například 150 milionů nebo 100 milionů, například Karlsruhe, Karlsruhe Bazilej, toto propojení doplnit, to není možné možné. Děkuji. Děkuji, paní Demonte. Paní předsedkyně, dvě otázky k té první zprávě a jedna k té druhé první. Tam se hovořilo o západním Balkánu. Hovořilo se o západním Balkánu. Víme, že Balkány occidentály. Západním Balkán. Víme, že tady jsou problémy které se týkají těch různých potřeb, které ty státy mají. Mm, které více třeba někdo potřebuje více silnic, jiný stát zase železnic. A tudíž je těžké sladit tyto různé požadavky. Jinak také existují různé úrovni plánování. Některé státy si stěžují, že mají problém vůbec získat spolufinancování. První otázka, jak hodnotíte právě konkrétní realizovatelnost eh, a mož, časovou možnost implementace těchto koridorů. Druhá otázka se týká čínských investic. Hovořilo se o hedvábné stezce, samozřejmě. Eh, investice v eh, přístav Pireus a investice v Litvě. No, to je jasný signál propojit vlastně přes, eh, tedy mm, korid, vytvořit koridor, koridor, tedy vnitrozemský koridor eh, eh, z sever z Baltu na jih. A jak vy hodnotíte čínské investice? Existuje nějaké hodnocení dopadu? které se týkají tedy logistiky a infrastruktury a za druhé potom otázka týkající se toho eh, koridoru Amber. Zde komise nedávno rozhodla, prohlásila eh, v souladu s evropskými normami, že to je tento projekt, ale máme zde článek 48 nařízení z roku 2013, který hovoří, že se musí koordinovat eh, ty koridory TNT a koridory typu freight a tedy mm, Balt a Jader, Jaderské moře a tento koridor Amber. Takže i vy hodnotíte, vyhodnocujete možnost rozšířit tento koridor na Itálii? Děkuji, paní de Monte. A... Um, děkuji oběma řečníkům, panu Balašovi a Borovikovi. A děkuji, že jste také eh, hovořili o externích hranicích a tom, jak jsou důležité. Ano, to pro eh, Velkou Británii to bude teď eh, skutečně eh, významné a budoucí uspořádání mezi Británií a EU hm, teprve se bude rýsovat, ale po tom, co snad uvidíme pokrok v následujících měsících, nebudeme moci k tomu říci něco více tak samozřejmě to bude otázka finančních příspěvků, otázka občanů a tak dále. Takže vy jste eh, eh, velice dobře eh, vystihli to, že tady bude opravdu tady bude ta otázka dopadu Brexitu, že je třeba s tím počítat. tady pro nás je důležité to, aby eh, tady zůstalo spojení s eh, Velkou Británií vzory politice. Ovšem, eh, je tady určitá obava z periferality a tady máme další, další eh, obavy, jestli možné izolace eh, Velké Británie a mm, také eh, se týče multimodality, mm, tak samozřejmě to jsou velké příležitosti pro ostrovy a pokud se týče vlastně překážek a kapacitních problémů, že tak to samozřejmě eh, tady budeme potřebovat, eh, jak si, aby to fungovalo eh, po moři přes přístavy, že? čili možná tady by se mohlo něco vymyslet, aby to bylo snadnější nakonec. Myslím, že koridory to je opravdu eh, velice úspěšná záležitost a je to eh, jeden z praktických, jedna z praktických ukázek eh, toho, jak to může fungovat v Evropě. A jak také my můžeme být připojeni přímo do srdce Evropy. Co se týče financování, Eh, jak by to vypadalo třeba u malých projektů? Eh, často se říká, že ty malé projekty možná nejsou příliš velké, aby vzbudili pozornost. Hmm, samozřejmě tady máme FC a máme tady soukromé investice, no dobře, ale eh, já se velice těším potom na to podzimní konferenci, snad se nám dozvíme více. Monsieur Riquet. Děkuji, paní Klun, pan Rike. Mm-hmm. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, našim obou koordinátorům vždycky. Hm, to je dobré vidět eh, praktické věci v Evropě a samozřejmě vyslyšet, co je možné a co není možné udělat. Nejprve bych chtěl položit otázku obom koordinátorům. Týká se to problematiky financování, to mě hodně zajímá. Velice já, mě zajímá, já tedy již léta e, sleduji tuto činnost a mě hodně zajímá ta zpráva, která vyjde v září. A chtěl bych vědět, zdali budete mít nějakou retrospektivní analýzu, protože to je důležité pro budoucnost. Jaký je ten mechanismus, jak dávat pobídky z Evropy, co je nejefektivnější finančně, jaké finanční pobídky jsou nejefektivnější, to znamená existence konkrétního fondu jako CEF, nebo je to používání regionálních fondů, nebo je to za eh, schopnost dodatečného financování ve formě equity, tedy kapitálu nebo záruk. To je příklad EFSI. To je moje první otázka. Druhá otázka je velice obecná, nevím, zda-li vůbec budete schopni na ní snadno odpovědět. Jaké jsou překážky realizace sítě? Možná jsou tři tři typy. Rozpočet, nedostatečné peníze nebo žádné peníze, potom politické překážky, to znamená, nik, politiky to nezajímá v tom daném státě, a potom jsou to operační, provozní eh, překážky, třeba provozovatel železniční dopravy nebo ty různí tedy národní operátoři, provozovatel silniční sítě, infrastruktury, tak nemají zájem a hm, takže je to jaká překážka? Finanční, finanční, politická překážka spíš, a nebo ze strany těch provozovatelů, a nebo se to nějak vyvíjí v čase, ten typ překážek. A potom otázka, zdali zde existuje nějaká potíž pro to, abychom, aby se zahájil ten Eh, eh, projekt a mm, na začátku je spíš ten problém, anebo na konci s jeho uzavřením, s jeho dokončením je problém. A eh, mm, tady máme těch 750 miliard, to je číslo, o kterém se hodně mluví, ale to je zajímavé, že to číslo se nezmenšuje, to pořád tady je každý rok, stejné číslo, nějak se nezmenšuje, to mě trochu zneklidně, to vypadá, jako kdyby se nic nevyvíjelo a kdyby se nepokračovalo. A já se ptám, zdali tu globální částku máte nějak i rozloženou podle způsobu dopravy? To mě zajímá. Zdali těch 75 miliard je pro všechny, tedy samozřejmě způsoby dopravy, ale máte nějaké eh, ty modální analýzy podle jednotlivých modů dopravy a za druhé, máte nějakou představu, s, jak je to s vnějším externím financováním? Před chvíli se hovořilo o zahra- cizích, tedy finan- třeba čínských investicích a mm, často to jsou finance, investice, které jsou integrovány do našich koridorů. A máte nějakou představu, jaká je tam ta externí investiční in- intervence eh, do těch našich koridorů? Je pravda, to nejsou vždycky evropské peníze či peníze členských států či pro našich provozovatelů, často externí financování. A ještě mám hodně otázek, ty se další se týkaly těch obou koridorů, které vy představujete. Já bych jenom se chtěl zeptat pana Baláše, jak je to s konkurencí v, eh, v přístavech Jaderského moře, protože některé přístavy na Jadranu, které jsou předmětem toho projektu, tak vypadá to, že nejsou pro všechny. Jsou ta, tam možná konkurence mezi Koperem, Terstem, mezi některými přístavy a máte dojem, že tam něco třeba nadbytečného, nebo je třeba realizovat všechny projekty a mm, že tady je problém, že často ne, se to netýká vždycky stejného státu a jak je to s novým benátským přístavem, jestli nám k tomu něco můžete říct? Operace Benátky. Tady mám určité otazníky k tomu. A potom další otázka. To byla na pana Bodevika a na pana Baláše otázka týkající se tohoto. Zdáli jste byli konzultováni týmem komise, který pracuje na Brexitu. Přišli za vámi, aby hovořili o tom faktu, že mm, mm, zde koridor, mm, který třeba spochybňuje veškeré té spojení s Velkou Británií teď. A pan Barnier a jeho tým s vámi konzultovali konkrétně na toto téma? protože ono se to zdá, že to má přece význam. Já se ptám, zda to funguje obousměrně. A moje poslední otázka, zdali nyní pořád ještě máte nějaké nové prostředky, eh, které byly eh, by mě alokovány na tento koridor, které by tedy byly, eh, byly na tu část, která Eh, je na té části Spojeného království, anebo je to zatím jaksi nějak zmrazeno teď, takže já mám spoustu dalších otázek, ale tak to nechám. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Rike, milí koordinátoři. Přesně máte teď čtyři minuty každý, abyste mohli zareagovat na všechny otázky. Ah, je suis désolée, je respecte les, la, la consigne. Prostě Respektuji teď i naše tlumočníky, protože i tlumočníci se musí najíst. Taky mají svůj, mm, svoji pracovní dobu, to musíme respektovat. Takže pokud nebudete mít čas reagovat na všechny otázky, tak mm, určitě můžete písemně. Ano? Tak, pane Bodeviku. Tak já se pokusím to vyřídit co nejrychleji na otázku pana Fandenkampa. Pokud jde o um, ty issue papers, tak jsem hovořil o financích, ale eh, jako um, bývalý předseda eh, dopravního výboru musím říci, že eh, doprava je napínavé, napínavá právě proto, že se Evropská unie rozhodla, že bude usilovat o snížení dopravních smrtelných nehod o polovinu během dekády. Ehm, k financování krátce Eh, to téma eh, hlučnost se vždy redukuje při každé nové stavbě. Vždy je to určitý problém během financování v rámci dané struktury a proto eh, téma redukce hlučnosti u nových projektů je v podstatě vždy již součástí plánování. Druhý bod. Skutečně jsme dosáhli úspěchu, snažili jsme se, a to je také odpověď na pana Erdruka, snažili jsme se tak říkajíc soukromým kapitálem zaplnit určité mezery, které jinak eh, podléhají veřejné dopravě. Eh, například eh, kolejová doprava směrem k letištím a to ve městech a také na venkově se nám lecos podařilo. Takže to, co umíme zajistit soukromně, to tedy vytkneme před závorku a e, e, ten zbytek pak soustředujeme do veřejného financování. Tady jsme také získali velmi výhodné Eh, nízkoúročené úvěry pro eh, výstavbu dopravní, respektive železniční infrastruktury. Cestou tedy je inteligentním způsobem eh, vybřednout z toho dilema tu a vytvořit určitou redukovanou nabídku, ale už pro další kolo víceletého finančního rámce musím předeslat, že potřebujeme více peněz, protože když nebudeme mít granty, tak nemůžeme Eh, vytvořit ani eh, tedy jiné kombinované formy financování protože mnohdy se jedná o projekty, které se nehodí pro tedy eh, soukromý kapitál. Včera jsme měli eh, diskusi o eh, finančních nástrojích. Zdali za tímto účelem vytvořit speciální fondy, které se budou zaměřovat na eh, drobné projekty, to by mělo dvojí účinek, protože bychom tím i vytvářeli nová pracovní místa a mm, činili tak vlastně cíleně v rámci regionálních mm, potřeb. To téma skutečně je na pořadu e, dne. Další otázka vlastně přenesení na evropskou úroveň. Myslím, že koordinátoři by proti tomu neměli nic, ale je to politický proces e, otázka Eurostat. To nebyla eh, čistá studie PPP. Často máme problém v tom, že v rámci projektu PPP se až na závěr řeší, zdali to podléhá maastrichtským kritériím či nikoli. Eh, většinou to souvisí s tou eh, strukturou rizik projektu. Jestliže investoři přebírají rizika, tak to je mimo Maastricht, ale jakmile do, máme už tady kombinaci v tom projektu, tak je to obtížnější. A nyní budeme mít větší šanci to vyřešit řešit ex ante, než tedy vstoupíme do nějaké projektové struktury, vyřídit to nebo vyřešit to, eh, objasnit předem. Pokud jde o pořizování, to je zejména u přeshraničních projektů, protože mm, částečně tady čelíme situaci, že eh, právní sídla podniků nebo subjektů se mění. A tady proto máme problémy i u eh, zakázek veřejných a výběrových řízení. V rámci Rail Baltica máme projekt, kdy vycházíme z angličtiny jako e, e, jazyka toho výběrového řízení a to je velké zjednodušení. V tom chceme pokračovat. Pokud jde o to schvalovací řízení, e, pokud se nám podaří velmi komplexní, na sebe navazující řízení sjednotit, pak to už nebude otázka kvality, ale časové <laughs> situace a to je odpověď i na vaši otázku, jestli problém stojí na začátku nebo na konci u schvalovacího řízení je to eh, problém eh, počáteční. A pokud je o financování, to je spíše eh, problém uprostřed toho projektu. A pak ještě, respektive už nemám čas, ještě na adresu Pavla Teličky Prosím, pane Kramere, ale já myslím, že tak to nejde. Ehm, půl druhé hodiny jsme měli čas, e, někteří lidé dlouze mluvili a teď zmizeli a my chceme mít odpověď. Přece nemůžeme na poslední chvíli říci těm dvěma pánům, že to musí e, vyřídit za čtyři minuty. Jinak jsme to měli krátit od začátku, ale ne e, na poslední chvíli. Já jsem proto, aby měli delší dobu. Já s vámi souhlasím, pane Kramere, ale každý z vás položil deset otázek. Já vás chápu, ale prostě hodin, čas je čas. Jo, No tak já se pokusím to skutečně velmi zestručnit, souhlasíte-li. Ještě jednou důrazně říkám, že myslím, že nyní otázka dopravní infrastruktury je na pořadu dne Jedna věc je finanční vybavení projektu dopravní infrastruktury, to je jedna věc. A druhá je to, že projekt může fungovat pouze tehdy, když je průchozí. To byla ostatní otázka paní De Monte. To znamená ten koridor eh, východního moře který prochází eh, východomořským jaderským eh, koridorem a my tedy eh, odvádíme pak dopravu do cílových regionů nebo přístavů a to je zajištěno, protože jak ze Štětína, tak z Gdaňsku se snažíme vlastně vést eh, tu dopravu dále směrem eh, k Jadranu, takže i to napojení na Itálii je zajištěno. A eh, k těm jaderským přístavům. Ty mají velmi dobrou spolupráci, existuje organizace jménem NAPA a to, že Benátky podle naší poslední informace už nebude realizovat tedy eh, realiz, výstavbu offshoreového přístavu a místo toho zrestrukturalizuje stávající přístav, eh, čímž tedy zajistíme maximální objemy. A ještě eh, k panu Kramerovi, pokud jde o panonskou nížinu. Tam jsem velmi skeptický, protože to jsou obrovské investice, dlouhé trasy nejsou elektrifikovány, nemají tam dvoukolejnost, je tam geologická situace právě ve Slovinsku, která je krajně obtížná protože budovat právě tam tunely je obrovská výzva. Ale vy jste neměli, neměl na mysli nový koridor TNT, ale eh, takzvaný refreight koridor a tam právě eh, ti provozovatelé operátoři říkají, že chtějí tedy ty koridory nějak nově eh, spojovat, slučovat a pak odvádět jinam. To je něco, co je nutno propočítat. Tady jsem velmi skeptický. Je to něco, jak ten offshoreový přístav eh, v Benátkách, kde jsem také na konferenci NAPA projevil eh, svůj skepticismus. Ty ostatní otázky necháme na později. Ještě něco, multimodálnost. Myslím, že cyklistika skutečně nabývá na významu jednoznačně. V našich členských státech máme i um, uh, rychlo cyklostezky, které jsou rozhodující pro rozvoj cestovního ruchu, ale to nelze e, začlenit do e, velkých dopravních struktur. Děkuji. A pan Balaš. Uh, uh, uh, I have to excuse my... Já eh, se omlouvám, samozřejmě jsem tady eh, chtěl hovořit o nízozemském království. My eh, sledujeme Seinskelde všechny varianty projektu, od nejmenší do největší. Ti tři účastníci Eh, eh, regiony Belgické a Francie, eh, ty jsou tam skutečně velmi oddány. Také ten, ten spoj do Amsterdamu. Panu Kramerovi, ano, já úplně souhlasím s vaší kritikou spojení z Bruselu do Lucemburku. Já musím zdůraznit, že ten problém trvá už strašně dlouho a možná eh, tedy jak si by šlo o to, aby se eh, tedy eh, u rady vytvořila pracovní skupina, která by zkoumala dostupnost evropských institucí ze všech koutů Unie. Čili jsou instituce dostatečně dostupné pro všechny občany, pro všechny eh, vládní úředníky. Tady Evropský parlament mohl jistě trošku potlačit. Já eh, brzy pojedu opět do Rotterdamu a určitě nezapomenu na vaši otázku eh, ohledně spojení s Antwerpami. Čína, to je velký problém, debatovali jsme o tom s koordinátory. Jsou zde problémy, které dalece přesahují úroveň dopravní politiky. Máme tady eh, vlastně to, eh, že to řeší eh, členské země nebo skupiny členských zemí individuální a jak si zcela míjejí rámec a unijní úroveň. Čili to jsou Eh, vlastně ještě je problém, problém s financováním, jsou to úvěry, které se budou muset splácet a to je skutečně eh, velký problém. Já tedy vím, že jedním z těch problémů je zmenšit periferalizaci ostrovu eh, tím, že tady budeme mít ty mořské dálnice, letecké spojení a prostě všechno. Brexit, mohu vás ujistit, že DigiMove je eh, plně eh, jestli eh, připraven, vše je plně připraveno v případě, že tady, tady až nastane správný čas. Určitě se ty otázky, jednotlivé odvětové otázky nějak vyjasní, až budeme mít eh, více jasno o finančních, eh, finančních revolucích. Čili pokud budeme mít zájem ze strany britské a budeme mít vážné řešení, tak budeme moci pokračovat. Když ne, tak eh, to půjde bilaterálně. Podporujeme integritu samozřejmě. byly tady zajímavé otázky ze strany pana Ertuga. Já bych si skutečně přál, abychom eh, eh, tady měli eh, něco na způsob zemědělské politiky, to znamená kompetenci na úrovni Unie, ne sdělená odpovědnost, jak to dneska, no, pan Telička, který už tady není, Eh, jaká by byla doporučení do budoucna. Čili já bych byl proto, aby, abychom si zachovali dlouhodobý přístup, dlouhodobou perspektivu a eh, také do všeho eh, zahrnuli naše sousedství. Já no samozřejmě potřebujeme mnohem více peněz. Děkuji za tyto odpovědi. velice rychlé odpověď. Děkuji za váš čas, který jste nám věnovali a děkuji i členům, kteří zůstali a především děkuji tlumočníkům, že zůstali trochu déle. Ano, 10 minut déle, takže brzy na stranou a budeme pokračovat, eh, protože i ve světle Brexitu budeme muset opět se stýkat častěji pokud jsem to dobře pochopila, nejprve se čeká na obecný rámec a poté se začne jednat konkrétně především podle těch sektorů, včetně dopravy. Uvidíme, kam to povede. A hodně práce určitě. Děkuji a brzy nashledanou.